Señoras y señor. Dámy a pánové, drahá paní komisařko, drahý pane generální tajemníko Olgo, Suzan, draze, drahé přítelkyně, drazí přátelé, Dovolte, abych vás všechny přivítal v Evropském parlamentu z titulu místopředsedy Evropského parlamentu, který je vášnivě odpovědný za mnohojazyčnost v naší instituci, v instituci, kdy mnohojazyčnost je zásadním klíčovým prvkem naší vlastní existence a našeho fungování. Eh, využívám přítomnosti paní komisařky mé drahé přítelkyně, která nese odpovědnost za vzdělávání, kulturu a mládež v Evropské komisi a také bych rád zdůraznil, že je mezi námi generální tajemník parlamentu Klaus Welle, co by šéf administrativy Evropského parlamentu a oba nás provázejí mimořádným dnem. Víte, že dnes se koná summit Evropské rady chtěl jsem moc poděkovat za to, že jsou mezi námi a já bych chtěl omezit má úvodní slova na přivítání, na úvod a poté, až eh, vy ukončíte své prezentace, vstoupím opět do tématu a do diskuse tak, jak to učiním s velkou láskou před takovýmto auditorium. Tady máme výjimečnou akci. Je to nesmírně výjimečné setkání eh, díky eh, zastoupení nejrůznějších institucí a také díky kvalitě i počtu jejich eh, zástupců. Naše konference byla sorganizována na základě iniciativy, která nezná precedens. Je to iniciativa, od níž můžeme mnohé očekávat. Jsou zde ti, kteří jsou nesmírně činní a nejvíce odpovědní v oblasti mnohojazyčnosti. Političtí funkcionáři na evropské úrovni, děkané, rektoři univerzit a vysokých škol odpovědní za vzdělávání tlumočníků ve členských státech Evropské unie, kandidátských států, Libanonu, Rusku, Spojených států, Číny a ještě některých eh, států z afrického kontinentu. Jsou tady také zástupci mezinárodních tlumočnických organizací a zástupci nejrůznějších mezinárodních dalších organizací jakož i stálí četní zástupci výzkumu, který je tak významný pro možnost používání nových technologií. Proto chci velice poděkovat našemu generálnímu ředitelství pro tlumočení a konference a zejména jmenovitě paní generální ředitelce, mé přítelkyni Olze Kosmidu, která je skutečně něco jako svatým duchem. Víte, co je to svatý duch? Svatý duch byl odpovědný za jazyky Eh, podle křesťanské mytologie. A na této úrovni se domnívám, že Olga eh, zasáhla eh, při zorganizování této konference stejným způsobem, protože zorganizování takové konference je velice vdě, veli, je záležitost, za kterou musíme být nesmírně vděční. A dovolte pár vlastních úvah, ale to možná až v diskusi, a nejprve dám slovo paní komisařce. Rád bych potrhl, jak výbornou práci dělá eh, pod kyperským předsednictvím na komunitární úrovni. Je nám potěšením, že jste mezi námi, protože jste skutečně příkladem udržování výborných vztahů mezi evropskými institucemi a jmenovitě Evropským parlamentem. Prosím, máte slovo. Milí přátelé, vážený pane místopředsedo Martinezi, vážený pane generální témníku, vážená paní Kosmidu, vážení rektoři, dámy a pánové. Je mi obrovským potěšením, že dnes eh, přednáším úvodní vystoupení na vaší konferenci rektorů. A činíme to o to větší potěšení, protože právě v této místnosti jsem oslovovala se slyšení jakožto kandidátka na komisařku. Vícejazyčnost byla v jádru Evropské unie od samých jejich počátků v 50. letech. Výuka jazyku pomáhá všem občanům um, k prosperitě v kulturní oblasti, sociální, profesní. Otevírá to lidské mysli úžasné rozmanitosti, která je tak klíčová pro evropskou identitu. Proto jednou z mých priorit jakožto komisařky je podpořit a podporovat nejenom 23 úředních jazyků Evropské unie, ale také nějakých 60 regionálních a menšinových jazyků v Evropě. Jsem přesvědčena, že musíme podporovat výuku cizích jazyků již od raného věku. Před deseti lety v Barceloně lídři Evropské unie nastavili ambiciozní vizi jazykové výuky a jejího přispění ke vzdělání všech dětí. Cíl byl jasný. Eh, zlepšit úroveň eh, zvládání základních dovedností, konkrétně tím, že by eh, se každé dítě učilo alespoň dva další jazyky, kromě své mateřštiny, již od raného věku. Dnes je jen přirozené, že přistupujeme k určitému bilancování. Do jaké míry byl barcelonský cíl užitečný? Kolik pokroku jsme zatím učinili? A jaké budou další kroky? Navzdory hluboké hospodářské krizi se základní cíl Evropské unie nezměnil. Spolupracovat na vytváření lepší společnosti při plném respektování našich odlišností. I nadále věříme, že svoboda, rovnost, solidarita a rozmanitost eh, mohou být sladěny v rámci společné snahy, společného úsilí a jazyk je pro toto poslání klíčový. Jakožto komisařka pro vzdělávání kulturu, vícejazyčnost a mládež přikládám velký význam tomu, jak mohou, jak mohou činnosti na poli jazykovém přispět eh, společnosti jako celku. A věřím, že v stále více mobilním a navzájem propojeném světě se mnohojazyčnost stává nutností, již nelze opomíjet. Dnes hovoříme o nových technologiích a vzdělávání. A člověku se okamžitě vybaví koncepce e-learningu. E-learning představuje nástroj, který um, tlumočnické služby Evropské unie stále větší měru využívají při podpoře eh, přípravy nových konferenčních tlumočníků na partnerských univerzitách všude v Evropě i mimo ně. A dvě nedávné inovace vytvořily nové příležitosti. První z nich, kterou chci zmínit, je repozitář projevů, což je věc, která byla zahájena v roce 2007 generálním ředitelstvím pro tlumočení Evropské komise. Eh, je to nástroj, který využívají především studenti eh, pro vlastní výuku a to prakticky na všech univerzitách, které jsou zde dnes zastoupeny. Tento repozitář nyní obsahuje nějakých 2250 eh, videoklipů, tedy eh, videonahrávek, eh, jak didaktických, tak reálných projevů, ve všech úředních jazycích EU e a také v některých dalších jazycích třetích zemí. Tento materiál pomáhá studentům zlepšit, zlepšit se v jazycích a také získat potřebnou praxi pro nabití profesní, profesionálních eh, tlumočnických dovedností. Další důležitou inovací eh, jsou bilaterální a multilaterální eh, virtuální hodiny. Jde o videokonference, které propojí žáky tlumočení, studenty tlumočení, pardon, školitele tlumočení z evropských institucí, to znamená ze tlumočenské služby komise a parlamentu, z cirka 15 univerzitami v Evropě i jinde. Během eh, virtuální hodiny jsou studenti hodnoceni z Bruselu eh, profesionálními eh, školiteli tlumočení podle standardů, podle norm, které požadují evropské instituce. E-learning také pomáhá generálnímu ředitelství pro tlumočení a jeho vlastním zaměstnancům, tlumočníkům, ať již jde o Eh, učení se jazykům nebo získávání specifických znalostí o problematice projednávané na různých evropských zasedáních. A to díky dedikovanému portálu pro školení. To samozřejmě také eh, zlepšuje kvalitu tlumočení eh, poskytovanou našimi tlumočníky. Tento školící portál obsahuje videonahrávky tematických přednášek ze školicích programů, generální ředitelství pro tlumočení anebo z konferencí pořádaných eh, tlumočníky v obědové pauze. Tyto přednášky mohou být využívány jako užitečný školící materiál. Eh, zásadní výzvou při používání, zásadní výzva při využívání nových technologií v tlumočení je eh, nedávnějšího data. A do popředí se tato věc dostala během krize s, se sopečným prachem na jaře roku 2010. Vzhledem k tomu, že eh, cestování eh, leteckou přepravou bylo výrazně omezeno v této době, bylo eh, naléhavě potřebné nalézt nějaký vhodný způsob, jak se propojit se vzdálenými místy přes videokonference s tlumočením. A pamatuji se na to, jak tlumočnické služby komise dokázaly zorganizovat i s malým časovým předstihem například zasedání kolegy a komisařů s tlumočením pro všechny, e, i pro ty, kdo byli velmi daleko. Očekávání od té doby vzrostla, částečně e, díky e, vzrůstajícímu povědomí o životním prostředí a pokud je o leteckou dopravu a také pokud je o potřebu snižovat správní rozpočty jak evropských institucí, tak členských států. A také kvůli příležitostem, které vytváří technologický pokrok. Miliony lidí nyní každý den vidí, jak inteligentní chytré telefony a tablety mohou změnit a eh, usnadnit jim každodenní život. Samozřejmě toto také eh, znamená, že eh, se posiluje očekávání, pokud je o to, co podobné technologie mohou dosáhnout i v pracovním profesním kontextu. Moc si plně využívat tyto technologie je klíčové, pokud chceme mít opravdu špičkové, špičkovou vícejazyčnou komunikaci, která podporuje efektivní rozhodovací proces. Kritickým aspektem technického rozvoje je také využívání sociálních médií, jako je Facebook či YouTube. Tlumočnické služby evropských institucí eh, si rychle uvědomily příležitosti v oblasti komunikace, eh, které skýtají tato média a využívají je, využívají je široce při snaze eh, oslovit mladé lidi a přilákat je k profesi tlumočníka. Odolat vlně technologických změn je nemožné. Technologie znamenala revoluci ve společnosti eh, v celé řadě oblastí, všude na světě, včetně také jazykové výuky. Eh, konkrétně internet se stal cestou, jak eh, se lidé mohou učit, sdílet různé věci a spolupracovat, a to způsoby, které jsme si ještě před pár lety nedvedli představit. Ovšem trvalý úspěch Eh, se opírá o to, kdy připravíme studenty na interakci a učení eh, v prostředí online. Proto zaintegrování technologie do výuky je klíčové, pokud eh, si přejeme vychovávat absolventy, kteří mají tu správnou směsici dovedností pro trh práce. Samozřejmě může být dobré zapracovávat využívání technologií do běžné praxe eh, vůbec v jazykové výuce, ale musíme být schopni prokázat, eh, že skutečně se s tím eh, učení zefektivňuje, výuka zefektivňuje. Nemůžeme tento cíl sledovat jen pro něj samý. Technologie proměňuje náš způsob života a tvrdit, že vzdělávání může stát stranou, by znamenalo opomíjet potenciál již existujících a nově se rozvíjejících technologií. Využívat inovace znamená, že se přizpůsobíme novým způsobům učení a samozřejmě novým způsobům eh, také výuky, vyučování. Technologie nikdy nenahradí eh, učitele jazyku ani eh, nepromění špatné učitele v dobré. Navíc nejde o žádný magický všelek, který by studenta bez zájmu či bez ambicí proměnil v entuziastického a rychlého eh, studenta, který se rychle učí jazyky. Technologie také eh, nezmění v dobrého tlumočníka takového studenta, který nemá nadání pro jazyky a komunikaci a kterému chybí eh, zídavost a všeobecný rozhled. Ale technologie již nyní zdostupňují učitelům s potřebnými dovednostmi a žákům, kteří se, studentům, kteří se opravdu chtějí něco naučit, celou škálu nástrojů a zdrojů, která umožňují rozšířit škálu toho, co je k dispozici eh, v tradiční výuce. Řekla bych, že eh, když eh, se zamýšlíme nad výukou a přípravou tlumočníku, tak dnes je nepředstavitelné, že bychom neučili studenty, jak pracovat s obrazovky nebo jak využívat terminologické databáze online. Bylo by nepředstavitelné, že bychom je nepřipravovali na budoucnost eh, bez papírových jednání. Musíme využívat technologie a inovace, přistupovat k něm s otevřenou myslí a využívat je maximálně možnou měrou v každé oblasti a samozřejmě i ve fascinujícím světě konferenčního tlumočení. V této souvislosti mohu jedině blahopřát eh, tlumočnickým službám evropských institucí k tomu, že stojí v popředí Eh, technického vývoje eh, ve své oblasti. Pokud je o využívání nových technologií eh, v řízení, v přípravě tlumočníků a v profesním životě tlumočníků, pak mohu s uspokojením konstatovat a zadostí konstatovat, že naše služby opravdu jsou špičkové a že také naše tlumočnické služby se chtějí dělit o své zkušenosti s partnerskými univerzitami. Tento proaktivní přístup je klíčový proto, abychom se vychovali další generace konferenčních tlumočníků, kteří přijdou na stále náročnější trh plně připraveni na výzvy, které před nimi budou stát. Přeji vám velmi úspěšnou a produktivní diskusi na této konferenci. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, děkuji ti, drahá Andrulo, za tvá slova. Vždy jsou zdrojem inspirací pro nás, pro všechny. A hned dáme slovo generálnímu tajemníku Evropského parlamentu Klausi Velemu, který kromě této funkce má za sebou skutečně dlouhý životopis nejrůznějších funkcí v této sněmovně a zastával je tak báječně, že dospěl až do této vrcholné funkce v administrativě a ví velice dobře, jak fungují nejrůznější politické skupiny v našich institucích. Děkuji, že jsi zde, Klauzi, a máš slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Myslím, že dnes máme jedinečnou příležitost a je to příležitost nejenom pro vás, ale také pro nás. Proč? Pro nás je to tím, že zde mezi vámi je přítomno 30 rektorů, kteří dnes vzdělávají budoucí tlumočníky. My všichni víme, že tlumočníků je čím dál tím větší nedostatek. Soutěžíme o ty nejlepší tlumočníky v mnoha jazycích, a tak to bude za deset let, stejně jako je tomu dnes. Čili já bych rád předložil několik argumentů, proč ty nejlepší studenty vysílat právě do Evropského parlamentu. A mám těch argumentů deset. Už první je naprosto nepřekonatelný. Kdo by nerad pracoval pro nositele Nobelovy ceny míru. Samozřejmě, že o tu se dělíme s Evropskou radou, komisí a se všemi dalšími evropskými institucemi. Za druhé bych si dovolil tvrdit, že Evropa je poslední velká dosud žijící politická vize. Velké vize byly v 20. století celkem četné, ale mnohé z nich byly hrozivé a nakonec zkrachovaly. Evropská vize, vize Evropské unie, přežila, poněvadž není totalitární vizí, je to eh, vize kompromisu, spolupráce. A pak mám třetí argument, samozřejmě doufám, že eh, to sdělíte svým studentům kdo pracuje zde, pracuje de facto tam, kde se chystají změny dneška. Změny se odehrávají na evropské úrovni a také v Evropském parlamentu. Mám tady několik drobných eh, dokladů o tom. Třeba o návrhu smlouvy akta jsme tady měli dohodu, byly, byly diskuse mezi mladými lidmi. A nakonec ten, kdo rozhodl, že akta spadne pod stůl, tak to byl právě Evropský parlament. Čili tady skutečně se činí ta velká rozhodnutí. To, byla, je to byl jeden příklad. Další finanční nařízení. Tady je právě to nejzajímavější místo pro ty, které toto téma zajímá. Současně Tady toto je místo, kde se odehrává evropská demokracie. Koho zajímá evropská demokracie, tak právě tady je to právě místo. My na ní pracujeme a bojujeme za ní už 60 let a teď chceme zajistit to, aby naše kontrola exekutivy eh, byla skutečně řádná, pokud se týče všech ekonomických podmínek a dalších. Pátý argument. Právě zde se počítají argumenty. My zde nemáme jasnou pevnou většinu a pevnou menšinu v tomto parlamentu. My tady nemáme takovou situaci, že jakmile jste na straně většiny, pak máte pravdu, jinak se mílíte. Tady pro každý legislativní akt je třeba vytvářet vždy novou většinu bod číslo 6 v Evropském eh, parlamentu eh, máme hierarchii, která je poměrně plochá, ne příliš mnohopatrová. Proč? Protože pokud eh, bychom se snad snažili nějak vyvyšovat, velice rychle by nás poslanci uzemnili. Další sedmý argument. Zde je místo pro uplatnění podnikatelského ducha. My na něho pamatujeme, pamatujeme eh, a řídíme se jim vlastně 60 let, poněvadž na začátku jsme měli velmi málo skutečných práv, pravomocí. Ale přesto jsme je využívali a za těch 60 let jsme se dopracovali docela daleko. No a osmý argument. Toto je skvělé místo pro učení se v prostředí eh, multikulturním a mnohojazyčném. To není něco, kam byste museli docházet někdy po večerech, abyste se eh, něčeho takového mohli zúčastnit. Tady to máte každý den, každý den na pracovišti. Devátý argument. Právě zde můžete navazovat kontakty s jakýmkoliv koutem světa. Evropský parlament má delegace pro všechny části světa. My s nimi spolupracujeme a samozřejmě to se týká také tlumočníků. No a desátý argument, a já doufám, že se eh, vás podaří takto přesvědčit, a sice, že eh, profesionální tlumočník existuje pro profesionálního tlumočníka nějaké jiné místo na světě, kde neustále pracuje v prostředí 23 jazyků simultánně. Čili pokud chcete to nejzajímavější pracoviště jakožto, eh, jakožto tlumočník, pak pojďte do Evropského parlamentu. Queridas, queridas... Eh, přítelkyně, drazí přátelé, poté, co jsme si vyslechli paní komisařku Vasiliu a pana tajemníka Veleho, a no, protože eh, budu muset, možná, že někteří z nich budou muset odejít a proto já si dovolím chopit se slova jenom pro několik málo poznámek eh, z titulu politické prvky odpovědného činitele, eh, snažící se vytvářet také podmínky. Eh, budu hovořit bez okolku a bez politické diplomacie. Rád bych vám řekl za prvé, že jistě pochopíte, že toto je naprosto mimořádná příležitost. Nevím, zda je zopakovatelná, protože tatkoví lidé jako Olga Kosmidu, u nich se zázraky mohou opakovat, ale já jsem ještě nepoznal za svého života konferenci takovéto povahy za celá ta léta, co pracuji parlamentu a v této oblasti aktivit. A proto je to mimořádná příležitost pro výměnu zkušeností a proto, abych se s vámi podělil o několik úvah. Za prvé bych eh, rád řekl, že mnohojazyčnost byla v Evropském parlamentu vždy velice důležitým a zásadním fenoménem, dokonce demokratickým znamením naší vlastní totožnosti. Neboť eh, je velice důležité pochopit, že prostřednictvím demokratického fungování Evropského parlamentu se šíří demokracie do všech dalších komunitárních orgánů, ať už jsou správní či jiné, ale nemají uh, ani tuto potřebu, ani stejnou charakteristiku. Nejprve bych vám tedy rád vysvětlil, jak se žije prakticky mnohojazyčností v Evropském parlamentu a zmíním se o některých potížích, které musíme čelit. A také se zmíním o to, jak se snažíme jim čelit. Mezi mými cíly je Možná, že budete znát některé potíže, které máme i my. Já cítím nezbytnost vyjadřovat se tak, abych vás získal za neodmyslitelné spojence v úloze, kterou jsem si vytyčil v Evropském parlamentu, to znamená v naprostém mnohojazyčném fungování naší instituce. Tudíž eh, si dovolím zaprvé říct, jak vlastně fungujeme. Evropský parlament je bez pochyby jedinou institucí, která existuje v mezinárodním rámci, kde se pracuje v takovém velkém počtu jazyků. Eh, a také eh, v rámci Evropské unie. V žádné jiné instituci Evropské unie se nefunguje s takovou velkou péčí, ale zároveň s takovou nezbytností mnohojazyčného fungování. A my v naší instituci nemáme pracovní jazyky, což ostatní instituce komunitárního charakteru mají. A kromě toho je rozumné, že to mají. Já rozhodně nebudu vstupovat do té diskuze, zda to je tedy rozumné či není. Když řeknu, že my nemáme pracovní jazyky ve sněmovně, Máme tady 24 pracovních jazyků vlastně. Není to 23 jazyků klauzy. No dobře, 23, ale již pracujeme s chorvačtinou, protože předjímáme situaci eh, za několik měsíců. Protože kdybychom již nepracovali s chorvačtinou od rána do večera, Nemohla by se chorvačtina stát oficiálním jazykem v momentě, kdy Chorvatsko vstoupí do Evropské unie jako eh, právoplatný a plnohodnotný člen. Ale nepracujeme pouze s 24 pracovními jazyky, protože Evropa se snaží být důležitým aktérem na mezinárodním poli a jako globální aktér musíme neustále komunikovat s dalšími globálními aktéry, ať už to jsou naši spojenci, naši partneři ve světě, v němž žijeme. Proto kromě těchto oficiálních jazyků fungujeme takřka neustále také s arabštinou, ruštinou, čínštinou a s některými dalšími jazyky, když se setkáváme s nejvyššími funkcionáři a chceme být maximálně kompetentní pro to, aby se mohly naprosto přesně artikulovat veškeré projekty, které společně vytváříme. těchto 24 jazyků, v nichž, s nimiž pracujeme, předpokládají ohromné úsilí. Ne pouze ve vlastním slova smyslu fungování, teda v té mašinérii, jak občas říkáme tomuto akváriu, které nás obklopuje a kde se pracuje do těchto jazyků. Ale nezapomínejme také na ty další důležité, důležité věci, možná ještě důležitější. To jsou technici, kteří se starají o dobrý zvuk a o odpovídající spojení. Čili nejenom jsou to naši tlumočníci, ale také naši technici, kteří vědí zařídit věci tak, abyste do svého ouška dostali ten jazyk, který chcete poslouchat. Kromě toho je samozřejmě celý ten svět najímání tlumočníků nesmírně komplikovaný. Mohu vám říci, že je-li důležité tlumočení, neméně důležité jsou i překlady. Eh, představte si, že každé slovo, které se vysloví, každé slovo, kterým se promluví, a samozřejmě v parlamentu se hovoří mnoho, Každé slovo, které se vysloví, je simultánně tlumočeno do dalších 23 jazyků a každé slovo, které se napíše, je bezprostředně přeloženo do dalších 23 jazyků podle původního originálu. A to sebou nese obrovské svízele a vyžaduje to skutečně nesmírně profesionální přístup z řady těch, kteří řídí tyto činnosti, ale také od těch, kteří to realizují. A můj přítel Klaus Vele eh, tady vyčíslil četné výhody, eh, protože je to diskrétní člověk, řekl, že tlumočníci a překladatelé jsou tedy grémium, kde neexistuje nezaměstnanost, přičemž si uvědomujeme, že žijeme v době, kdy eh, jednotlivé země mají velké hospodářské potíže a mnoho lidí čelí nezaměstnanosti v této oblasti tlumočení a překladu. Toto, tato nezaměstnanost neexistuje, alespoň pro ty nejlepší. Je to typ práce, kdy profesionálové mění eventuálně své působiště podle toho, kde zrovna chtějí žít a třeba kde jim nabídnou lepší smlouvu. A já si myslím, že to je tedy skutečně exkluzivní profese, která umožňuje tlumočníkům toto činit už z toho důvodu, že také eh, je velice atraktivní pro mladé lidi. A já si myslím, že je nesmírně důležité získávat mladé lidi pro tento druh profese. Fenomen tlumočení v Evropském parlamentu je takřka magickým fenoménem. Je tady něco, co jsem občas říkával. Mně se to děje každý den. My, eh, evropští poslanci, získáváme, nebo máme tady četné návštěvníky z nejrůznějších států, kteří přijíždějí, aby pochopili, jak funguje Evropský parlament. Přijede 100, 30, 50 mých krajanů, ženy a muži, normálně takové střední úrovně a většinou nehovoří žádným jiným jazykem než tím svým a to je důležité. A důležité je uvědomit si toto kdykoliv, i v jiných instancích a institucích Evropské unie, než je jenom Evropský parlament. Takže přijede 30 mých krajanů, sednou se tam, kde sedíte teď vy a já jim říkám, eh, dejte si tlumočnická zařízení do ušek, začněte poslouchat a já je vidím, jakoby najednou se začali strašně zajímat o věc a jeden mi řekl, jak je to možné, že ta paní, která mluví, má takový, takový hrubý hlas nějakého strejdy. A nebo jak je možné, že tento rytíř mi promluvá do ouška sopránem. A já jim říkám, no jo, ale vy neposloucháte toho pána, který právě mluví. Eh, protože oni samozřejmě nevědí, jak tlumočení funguje, protože oni poslouchali, a říkám, vysvětluji, vy jste poslouchali tu, která právě tlumočí v kabině číslo 8, nebo toho pána, který sedí v kabině číslo 8 a kteří se střídají, a eh, jsou to lidé, kteří mají takřka magickou kapacitu a sice naslouchat eh, a zároveň produkovat transformaci. To, co slyší, jim vychází ústy v jazyce, kterému nasloucháte a lidé zůstávají naprosto překvapeni, překvapeni, ale zároveň oslněni, protože chápou, že právě díky tomu, díky této pomoci, oni jsou opravdu evropskými občany. Víte, že máme v Evropské unii několik zemí, kde byli lidé vždy občany, ale v mnohých státech my jsme nebyli vždycky občany. Eh, skutečně museli jsme se probojovat k tomu, abychom získali statut občanů. Eh, museli jsme obětovat v mnoha případech naše životy, abychom se stali občany. To znamená mít právo vytvářet si názor na náš vlastní osud, kontroval ty, kteří nám vládnou, eh, zdali jednají v našem zájmu. To se děje v Evropském parlamentu, že jakýkoliv občan z mého státu může naslouchat debatě, která se zde koná, protože si to může vyslechnout ve své mateřštině a ostatní účastníci v jejich dalších respektivních mateřštinách. Je tady jeden problém, o kterém se často zmiňuji při svých rozhovorech s přáteli z Evropské komise. V Evropské komisi se žije v relativně uzavřeném světě a všichni hovoří angličtiny. Neznám ani jednoho funkcionáře Evropské komise, který by nehovořil anglicky. A samozřejmě, když je někdo eh, zavřen v této bublině, kdy všichni hovoří angličtině, tak se začne domlívat, běh, domnívat během několika let, že prostě celý svět mluví anglicky, ale ono to tak není. Není to tak ani ve světě, ani v Evropě. V mém státě není více než 5% lidí, kteří perfektně ovládají angličtinu, nebo alespoň korektně hovoří anglicky, a o 15% více, kteří více-méně anglicky rozumějí. To znamená, máme 80% občanů, kteří jsou vlastně diskvalifikovaní proto, aby sledovali debaty, eh, které probíhají v Evropském parlamentu, lépe řečeno byly by diskvalifikovaní, kdyby neexistovala možnost sledovat to, co probíhá v Evropském parlamentu v jejich respektivních jazycích. A proto jsme zásadně demokratickou institucí, protože se nám musí dařit umožnit našim občanům, aby sledovali, co se tady děje a aby si vlastně osvojila tento projekt, aby si uvědomili, že toto je náš projekt, že to není projekt několika byrokratů či poslanců, že toto je jejich projekt a proto je bezpodmínečně nutné, aby mohli sledovat jedno každé slovo, které zde zazní, tak, aby mu mohli rozuměli. Uh, a vy víte, že já hovořím e, za Španělsko, ale vlastně hovořím o každé zemi Evropské unie. Možná, že máme tři, čtyři země, e, kde prostě 25% e, eh, nebo 30% hovoří jinými jazyky, ale já se právě vracím z Kypru. A dalo by se říci, že na Kypru by se asi dalo předpokládat, že budou hovořit hodně anglicky, protože byli pod anglickou nadvládou, ale ze tří řidičů taxi až po představitele ortodoxní církve kyperské, nikdo z nich nemluvil anglicky, anebo tedy s velikými potížemi. Samozřejmě zvládli ještě, aby mi řekli tam, tam, ne, ne, za půl hodiny. <clears throat> No, ale to rozhodně nestačí pro to, aby člověk mohl sledovat evropské dění. To je to, oč jsem se s vámi chtěl podělit. Jak tady fungujeme my? Proč jsem a teď vám řeknu o potížích. Máme velké potíže. Eh, máme te, musíme překonávat určitou překážku. Ta první potíž je, že lidé říkají, že to stojí moc peněz. A to je pravda, peníze to stojí. Překládání a tlumočení stojí dost peněz. Ale stojí to méně peněz než určité komunikační prostředky, eh, které se chovají protievropsky a jsou naprosto nepřátelsky naladěné a snaží se hledat skandály proti Evropské unii. Ale tlumočení a překlady také stojí peníze. Stojí tolik peněz, kolik by stála jedna káva evropského občana za rok. Je to dost peněz, ale zase tolik to není, že? Především proto, že vám mohu říct, že 500 milionů eur, protože je nás 500 milionů Evropanů a je stále těžší v Evropě e, nalézt zemi, kde byste si mohli dát kávu za jedno euro. Ve Španělsku už to bude dost obtížné, nevím, jak to je u vás. Možná, že když si budete moci někde dát kávu za euro, tak to bude asi subvencované. Takže 500 milionů eur stojí tlumočení a překlady ve všech institucích, eh, které vytvářejí Evropskou unii. Proto se domnívám, že to je množství, které lze přijmout, zejména když se tak zasluhuje o fungování naší demokracie bezprecedentním způsobem. Ale mám tady ještě několik připomínek. Je to luxus. Někdo říká, je to rozmar, ale já jsem řekl, že je to bezpodmínečné pro udržení naší vlastní totožnosti a proto, aby naši občané si osvojili evropský projekt. A teď vám učiním takovou závěrečnou připomínku. Někdo říká, že vlastně by vůbec nemuseli být překladatelé a tlumočníci, protože je možné udělat to všechno stroji. No, tak. Třeba napište mi polovinu stránky, mi řekne někdo a já ti to dám do Google, dám si tam překlad a uvidíme, zda pochopíš aspoň slovo z toho, co vyleze. No, já ani slovo. No, tedy nevím, jak budou fungovat tyto stroje za 30 let, protože když se podíváme na to, co bylo před 30 lety, tak si můžeme představit lecos. Ale dnes ani překládat, ani tlumočit nelze stroji. Samozřejmě třeba využívat nové technologie, jak o tom hovořila paní komisařka, to je jistě rozumné, nezbytné. Je třeba držet krok s novými technologiemi a my v Evropském parlamentu to musíme dělat už z toho důvodu, že eh, celou řadu let jsme se snažili být průkopníky v nových technologiích a proto se snažíme také nabízet našim službám, také OSN, kteří nás žádají o propůjčení těchto služeb. Máme dokonce podepsané úmluvy o spolupráci, protože máme zkušenost pracovat s 25, s 26, s 27 jazyky. Eh, a to znamená, že takové stroje by byly nutné v mnoha jazycích eh, a nejenom v jednom nebo dvou, ale kromě toho průmysl to ještě nezvládl. Ale průmysl by si býval nikdy nedovedl představit, že se stane instancí, která bude muset vytvořit možnost komunikace v 27 jazycích eh, existují experti, kteří eh, přicházejí, tráví tu čas a kteří prostě sledují, jak to tady funguje a dokonce přicházejí experty, experti, aby se podívali, kam se ještě zabudovat eventuálně nové kabiny, a abychom se sem všichni vešli. Možná, že mý tlumočníci se mnou nevždy souhlasí, ale možná, že se bude muset snažit je zabudovat přímo do sálu. Je vždycky dobré, když nás vidí, když hovoříme, a ne když jsou moc daleko. Dobrá, vážení přátelé, to jsem vám chtěl říci, pár slůvek eh, na obranu mnohojazyčnosti, eh, která znamená nejenom umožnění tlumočení, překládání, studování jazyku, jak na to poukázala paní komisařka, ale také eh, se snažíme podporovat mobilitu profesorů, studentů a viděl jsem, že naštěstí tyto programy máte i ve vašem programu komise. Další důležitou důležitým aspektem je, že za pár let nebude mít 20-25 občanů, eh, kteří budou schopni sledovat všechno, co se tady děje, jenom eh, v jednom jazyce budou chtít tu mateřštinu. Ale přece jenom ještě něco bych vám chtěl říci, než ukončím svůj projev. Hovořili jsme o situaci, kterou prožívá náš kontinent v současné době. A teď nehovořím jako zástupce mnohojazyčnosti, ale jako člověk, který je odpovědný a cítí se odpovědný za evropský projekt už z titulu mé funkce místo předsedy. Jehož úkolem je rozvíjet tento projekt a překonávat potíže na jeho cestě. Projekt evropského budování, evropské konstrukce zažívá velice komplikované okamžiky. Nobelova cena je nesmírně významná a je to jistě důležitý signál pro udržení našeho cíle a našeho rytmu. A aby, možná bych měl říci pro udržení našeho cílu, ale pro urychlení našeho rytmu, protože cíl může být vytyčen stále, ale rytmus se může trochu zarazit. Čili zachovat cíl, ale urychlit ten rytmus. Domnívám se, že se nacházíme v okamžiku zcela zásadní krize. Není to pouze hospodářská či finanční krize. Je to krize, která z nejrůznějších důvodů, kterých by se dalo dlouho debatovat, je krize, která předpokládá, že tento projekt, který se zrodil a žije alespoň 50 let jako naprosto solidární model se nám začíná přeměňovat do izolovaného projektu a my e, při rozvoji solidarity jsme se snažili rozvíjet vztahy nejrůznějších států a protože jsme měli tak fundamentální solidaritu, Vyvinuli jsme ohromnou sympatii, ale zároveň jsme také vyvolali veliké nadšení v mnoha zemích, které právě díky této solidaritě mohly zvýšit svou životní úroveň významným způsobem. Avšak když se podíváme na projekt vzájemné solidarity, vidíme, že se najednou začí rodit nacionali, národní egoismy, eh, které spochybňují a ohrožují tento projekt. K čemu tady dochází, je velice nebezpečné odmítání veřejného mínění vůči evropskému projektu. A řeknu vám k tomu pouze dvě připomínky a pak skončím. Před třema, třemi dny jsem byl Johannesburgu. A říkám to skutečně eh, s mnoha emocemi, až mám z toho husí kůži. Hovořili jsme Eh, na setkání Evropského parlamentu a panafrického parlamentu, který zastupuje všechny africké státy s lidmi, kteří jsou stále sofistikovanější, stále svobodnější, stále schopnější. A že já jsem, já jsem s nimi hovořil o specifickém tématu eh, a to jsou cíle milenia, cíle tisíciletí, o které, které jistě všichni znáte. Já jsem byl na tribuně a Eh, dorazil mi papírek, že Evropská unie získala Nobelovu cenu, takže jsem přerušil svůj příspěvek, abych oznámil kolegům. Říkal jsem, dámy a pánové, právě jsem dostal zprávu a byla, byla to něco, byl to něco větší místnost eh, než tato a všichni lidé začali velice spontánně tleskat, dupat nohama čtyři minuty a já jsem prostě si myslel, že mě to úplně složí. Čtyři minuty Představte si, Afričané, kteří z 80% jsou lidé, kteří bojovali a draze zaplatili eh, nejenom své osvobození z otroctví, ale také dosažení nezávislosti, osvobození se od koloniálních mocností jako Francie, Spojené království, Belgie. A najednou, najednou si uvědomují, co se stalo v Evropské unii, která byla také během století poznamenána válkami a najednou eh, eh, dosáhla takového úspěchu. A když se podíváte na africký kontinent, najednou eh, prostě my tady studujeme pouze již tuto koloniální minulost eh, v muzeích, ale tito Afričané uznávají, že tato Evropská unie již nemá nic společného s koloniální nadvládou. Nýbrže je to mocnost, která je může inspirovat pro to, aby nalezli svou integraci, vyřešili své programy a dospě, problémy a dospěli k pokroku a dosáhli základních i lidských práv. Říkám vám, měl jsem husí kůži. Říkal jsem si, opravdu se vyplatí být Evropanem. Eh, domnívám se, že už tady nemusím říkat víc. Já jsem strašně dojatý, když o tom vyprávím. Eh, když někdo stárne, uvědomuje si mm, význam dějin a zažil to, co jsem zažil já, tak eh, ho takovéto situace dají mají. Ale musím vám říct, že i vaše přítomnost mne inspiruje, dojímá a podněcuje k tomu, abych pokračoval eh, v této oblasti mnohojazyčnosti se vstyčeným praporem mnohojazyčnosti, který je tak důležitý pro naše vzájemné chápání, pro pochopení našich národů a pro prohlubování humanity. A tím končím a z celého srdce vám děkuji za vaši trpělivost. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Rozloučíme se s panem generálním tajemníkem a s paní komisařkou, poděkujeme jim za jejich přítomnost a teď nevím, co budeme dělat, jestli hned vstoupíme do prvního kola diskuse, eh, do první kapitoly naší konference po tomto zahájení. Comment, comment, comment tu fais maintenant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 Vielleicht noch kurz eine praktische Anmerkung. Možná ještě praktická poznámka. Eh, na stole před sebou máte eh, takový doklad o tom, eh, jaký, v jakých jazycích můžete hm, poslouchat tuto hm, konferenci a kromě toho je tam ještě arabština, čínština, turečtina. A teď se dostáváme k prvnímu bodu. Vítám zde eh, předsedu za, za eh, Euronews eh, pana kolegu. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat panu místopředsedu Evropského parlamentu a paní Kosmeru za pozvání na tuto konferenci. Jak víte, Euronews je televizním kanálem více jazyčnosti takže proto jsme tu, když nepředstavujeme univerzitní kruhy, ale, ale média, nějakých 400 žurnalistů, kteří se vyjadřují v 11 jazycích eh, všude po světě a eh, mají ve zvyku informovat o dění v Evropském parlamentu a to právě ve více jazycích. Chtěl bych vás také informovat, že nedávno jsem navštívil Indii a Eh, konstatoval jsem, že i indický parlament je vícejazyčným. Nevím, zda jich je takových ve světě mnoho, ale také v indickém parlamentu máte 20 eh, úředních jazyků a tlum, konferenční tlumočníky, kteří eh, tlumočí do těchto jazyků, protože ne všichni v Indii hovoří anglicky a podobně, také tam bengalština a dále. Takže stejně jako v Evropském parlamentu, v Indickém parlamentu mají poslanci často na hlavách sluchátka. Takže vícejazyčnost je možná přece jen rozšířenější, než bychom hádali. Nyní dám slovo panu Stefanovi Lopezovi, eh, který je zástupcem stáleho eh, představitele u eh, Mezinárodní organizace Frankofonie u Evropské unie. Pane Lopezi, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě nejprve i já, dámy a pánové, poděkuji organizátorům tohoto úžasného setkání, protože, jak už říkal pan místo předseda Martinez, je to úžasná akce, úžasná příležitost, kde jste prakticky všichni ze vzdělávacích kruhů, z univerzitních kruhů a tady vlastně projektujeme budoucnost. Parlament je demokratickým motorem a jsem velice vděčen za tuto příležitost obrátit spolu s vámi zraky do budoucna. Takže je samozřejmě obtížné vystoupit eh, po tak skvělém řečníkovi, jakým je eh, pan poslanec Martinez. Já bych eh, rád hovořil o jazykové rozmanitosti, lingvistické rozmanitosti, o jejím narušování ve světě, oslabování o tom, eh, jaký je tady vývoj a o tom, proč stojí za to jazykovou rozmanitost podporovat. Sociolingvisté odhadují jazykovou rozmanitost eh, na nějakých 7 tisíc jazyků ve světě. Někdy je to o něco méně, podle toho, o jakou eh, akademickou školu jde. Ovšem, tyto jazyky jsou rozděleny po světě s velkými rozdíly mezi jednotlivé kontinenty. Odhaduje se, že 32 jazyků světa nacházíme na azijském kontinentu, 30 na kontinentu africkém, 19 v oblasti Pacifiku, 15 na americkém kontinentu a tady v Evropě jsme právě nyní v jádru, v samotném srdci jazykové rozmanitosti, ale celosvětově Evropa představuje pouze 3 takže Ehm, skutečně eh, z toho vystáváme velmi skromně oproti, oproti jiným eh, zónám světa, eh, které tu dnes také máme ehm, trochu zastoupeny. A co také zvláštní, čím je nějaký kontinent rozvinutý a čím déle tam rozvoj probíhá, tím méně jazyků se na něm hovoří, což je určitý, tím méně jazyky se na něm hovoří, což je určitý paradox, který je trochu podnětem k zamyšlení a je trochu znepokojivý. Někteří badatelé si uvědomili, že existuje korelace mezi biologickou rozmanitostí a lingvistickou jazykovou rozmanitostí. Na těch kontinentech a v těch prostorech, kde biologická rozmanitost je ohrožena, platí totež pro jazykovou rozmanitost, rozmanitost, která oslabuje. Takže Konstatujeme tuto eh, korelaci, která opět eh, je podnětem k zamyšlení a také je trochu znepokojivá. Prostory, které jsou nejbohatší v biologické rozmanitosti, eh, představují také 4800 jazyků na světě. Takže skutečně zdá se, že biologická a jazyková rozmanitost spolu korelují. Z těch zmiňovaných 7000 jazyků 26 a 2,5 ehm, připadají na společenství o 100 tisících až 10 tisících mluvčích. 29,4 připadá na společenství o 10 tisících až tisíci mluvčích a 25 na společenství o tisíci až stovce mluvčí. Eh, v těch eh, dvou či třech posledních případech je zřejmé, že některé z těchto jazyků či dokonce velká většina těchto jazyků jsou ohroženy. V krátkodobém, střednědobém a určitě dlouhodobém výhledu. Odhaduje se, že 50 až 90 těchto jazyků, eh, tady opět se trochu eh, liší odhad podle jednotlivých eh, studií, zmizí z mapy světa do konce tohoto století. A nejde o to nějak zbytečně alarmovat, ale spíše pochopit příčiny tohoto procesu ehm, narušování, oslabování jazykové rozmanitosti. Etnologové se domnívají, že příčiny oslabování e, rozmanitosti e, jsou spojeny s různými formami politické, společenské a hospodářské, hospodářské uspořádání ve světě. Toto Uspořá, pro toto uspořádání je, jsou příznačné jevy jako racionalizace, koncentrace, e, normalizace, to je tvorba norem a standardizace. A toto všechno vyústě v politickou centralizaci, máme zde instituce státu, mezivládní a multilaterální struktury, probíhá hospodářská globalizace, urbanizace, tedy koncentrace do městských oblastí. A tyto procesy, které se popisují v tomto mírovém eh, parlamentu, eh, samozřejmě nejsou prosty eh, někdy i brutálních projevů rovnováhy sil, poměru sil. Tyto poměry sil produkují nebo vytvářejí selekci, která není Eh, přirozená, která kulturní povahy a eh, vytvářejí také kulturní poté exkluze vyloučení a eh, právě snižování jazykové rozmanitosti. Některé jazyky totiž jsou vyloučeny z možnosti vyjádřování v lidské společnosti a buď mizí, nebo jsou marginalizovány. Naopak osm jazyků ve světě má dnes eh, více jak 100 milionů mluvčích. Patří mezi ně čínština, angličtina, maleština, španělština, portugalština, arabština, francouzština a hinština. Někde je výskyt těchto jazyků, jejich eh, používání eh, výrazně lokalizováno, vázáno na národní prostor, zatímco jiné jazyky Eh, jsou rozděleny do vícero států, na vícero kontinentů. Těchto osm jazyků eh, roz, rozdělujeme do tří skupin podle jejich rozšířenosti. Čínština, maleština a hinština eh, patří do tzv. skupiny supercentrálních jazyků, ovšem lokalizovaných. Španělština, portugalština, arabština, francouzština patří opět do kategorie supercentrální, ale více difuzní, více roztříštěné ehm, z důvodu koloniální minulosti, které byly zmiňovány. A dále je zde angličtina, která dosahuje úrovně, kterou charakterizujeme a popisujeme jako hypercentrální. Nejenom je angličtina rozšířená ve světě opět eh, z důvodu kolonialistické minulosti, to víme velmi dobře, ale evidentně se také stala eh, nejen eh, jaksi kulturním eh, fenoménem, jazykem kultury, ale stala se opravdu společenským kódem, eh, který převládl nejenom v některých institucích, a pan místopředseda Martinez hovořil o tom, jak také v některých institucích Evropské unie eh, začala převládat angličtina, ale není to příznačné pouze pro EU, také pro OSN a jiná fora. Ale také se angličtina prosazuje v některých oblastech lidské činnosti, eh, z nichž poté jsou prakticky vyloučeny veškeré ostatní jazyky. A zdá se tedy, že přirozený proces eh, společenského postupu, eh, kdy každý jedinec se snaží postoupit výše ve společnosti, že tento proces přispívá k tomu, že e, se vyučují a poté tedy používají především jazyky super a hypercentrální. E, přestože slycháme tedy politicky korektní projevy o podpoře vícejazyčnosti a kulturní a jazykové rozmanitosti, nicméně situace se mění a mění se směrem k podrývání jazykové rozmanitosti. Jazyky buď úplně mizí, anebo se omezuje, omezují jejich vyjadřovací prostředky, případně se omezuje jejich funkční prostor. A tyto jazyky mohou být, nemohou být používány i v některých oblastech lidské činnosti. Z těchto oblastí jsou vyloučeny a jsou zde nahrazeny jazyky supercentrálními či hypercentrálními. Tato dynamika samozřejmě vede k tomu, že mluvčí eh, periferních či centrálních jazyků méně hovoří svými jazyky eh, v těch příslušných oblastech lidské činnosti, eh, případně, že nepředávají tyto jazyky reálně svým dětem, svým potomkům. A stejně tak tato situace, tato dynamika vyústuje v to, že elity to znamená mluvčí těchto jazyků, eh, periferních či centrálních, se snažili a se shodli vždy na využívání jazyka supercentrálního či hypercentrálního. A zmiňoval to opět pan místopředseda, eh, pan místopředseda Martinez. Často jde tady o, často je tady situace taková, že elity hovoří jazykem, komunikují jazykem, kterým nehovoří většina národa. A to navzdory eh, vzdělávacím snahám eh, v našich eh, společnostech, kde už se léta pokoušíme rozšířit vícejazyčnost, jazyčnost a navzdory tedy snahám velkých institucí, jako, jako jsou také instituce Evropské unie, dobře známe doporučení Evropského parlamentu a komise eh, členským státům eh, ve věci šíření vícejazyčnosti. Eh, víme o všech akcích a programech věnovaných tomuto cíli. Tady samozřejmě všichni jsme zastánci věci a ve světě mezivládní a multilaterální spolupráce jsou to opravdu pozoruhodné iniciativy. Je třeba si uvědomit, že jsou některé eh, země, které eh, jsou v horší situaci než Evropská unie, kde vzdělávání eh, jazykové představuje luxus, protože problémem pro tyto země není jazykové, jazyková výuka, ale vůbec výuka. Základní výuka. A když hovoříme se zástupci těchto vzdělávacích systémů, tak nám říkají, no víte, vyzjacičnost ve vzdělávání, to je e, platný cíl a snadný cíl pro země severu, pro privilegované země a společnosti, ale pro nás e, už vůbec to, abychom e, dokázali učitelům zajistit platy, aby žáků nebylo příliš mnoho ve třídách, aby byly zaručeny Eh, dobré podmínky pro to, aby se žáci mohli soustředit při výuce, už to je pro nás dobrý výsledek. A často tedy představitelé těchto zemí, těchto společností eh, přitom eh, přinášejí ke společenstvím, která jsou vícejazyčná, ale to spíše jaksi ze společenské povahy těchto společenství, nikoli prostřednictvím vzdělávání a školství. Tato dynamika přispívá k oslabení jazykového předěva a ke ztrátě funkčnosti u některých periferických, centrálních či dokonce eh, supercentrálních jazyků, ale především to vyústňuje eh, v sociopolitickou dichotomii. Vzniká skutečná demokratická propast mezi na jedné straně elitami, které jsou schopny hovořit eh, supercentrálními a hypercentrálními jazyky na jedné straně a na druhé straně zbytkem společnosti. A jak eh, o tom hovořil pan místo předseda Martinez, eh, my zde a především vy eh, z titulu vaší vzdělávací funkce neseme zde opravdu tíživou demokratickou odpovědnost. Konec konců kvůli politické, této politické odpovědnosti také vůbec existuje Evropský parlament a Unie, ale víme všichni, v rámci procesu budování Evropy, eh, jak obtížné je často komunikovat eh, o Evropě, o Unii s občany. Eh, pan místopředseda Martinez zmiňoval, že v kontextu současné krize se oslabuje image Evropské unie, navzory tomu, že EU se snaží skytat ochranu občanům a navzory tomu, jaká je míra reprezentace občanů a tak je, tak je pravda, že občané často dost dobře nechápou eh, evropské dění a zakoušejí pochopitelně frustraci a nutně tedy si vytvářejí ve své mysli negativní obraz. Je velmi obtížné eh, být nositelem pozitivní vize eh, u něčeho, co dost dobře člověk nechápe, nerozumí tomu. To platí jak pro Evropskou unii, tak pro jiné instituce, jiné sektory, eh, které nějak nesouvisí eh, s budováním Evropy, eh, ale oblast, jde o oblasti, o sektory, kde občané jsou prostě vyloučeni z debaty. Existuje společenské kontinuum, kde na jedné straně stojí elity, které a tady jsme eh, všichni z oblasti vzdělávání či politické, takže nemusíme hovořit eh, nějak diplomatické. Tyto elity vytvářejí skutečnou oligarchii. Debata, veškerá debata je debatou pouze mezi nimi. Probíhá v jazyce, eh, který oni, oni ovládají, buď tedy super či hypercentrálním, ale elity v podstatě žijí a pohybují se v bublině, kdy jim se zdá zjevné, že třeba přijmout to či ono rozhodnutí a poté se diví, že e, občané nechápou toto rozhodnutí či někdy odmítnou v rámci demokratického procesu. A potom na druhé straně toho kontinua e, stojí občané, kteří nechápou, oč běží, kteří mají pocit, že jsou izolováni, že jsou vzdáleni dění. A přitom občané mají své zástupce, jako zde v Evropském parlamentu, přímo volené, přímo volené eh, zde eh, v Bruselu. Ale zrovna tak může jít o obchodní kruhy nebo o akademické kruhy. Prostě veškeré eh, veškeré komunity, kde se neustále používají ty tež jazyky. A tato situace staví společnost před výzvu a staví eh, do situace, do stavu jakési dvojí dialektiky, kterou je třeba zvládat. Je to dosti zvláštní stav. Jde tedy o civilizační uspořádání, které by zároveň obohacovalo naši společnost, ale které na druhé straně eh, nás také ochozuje a z hlediska, jak z hlediska jazykové rozmanitosti, tak možná nakonec i z hlediska demokracie. Racionalizace některých procesů, některých eh, mechanismů vytváří fenomen dominance, je v dominance, eh, která produkuje exkluze, vyloučení. Univerzalismus, kdy jednotlivá společenství se navzájem eh, přibližují, produkuje také vyloučení a vymezování se v rámci své identity. E, všichni to zaznamenáváme. Často do toho vstupují také e, obavy, e, úzkost, tváří v tvář diskurzu, který lidé nechápou. A orgány jako Evropský parlament, komise a členské státy z tohoto důvodu zavádějí jazykové lingvistické politiky které se týkají jednak postavení jazyku, jednak eh, samotného korpusu jazykového. Týkají se také režimu tlumočení a překladu, které budou k dispozici. Týkají se eh, předávání prostřednictvím vzdělávacího systému a také tady dochází samozřejmě e, k využívání nových technologií, které mohou pomoci. Myslím si nikoli nahradit e, tlumočníky či překladatele, ale možná jim pomoci do budoucna ve výkonu jejich profese. E, Zde v prostorách Evropského parlamentu si musíme říci, že tady v Evropském parlamentu a obecně i v EU padlo určité rozhodnutí a jako, jak o tom hovořil pan místopředseda Martinez, eh, nešlo o nějakou náhodu, šlo o výraz politické vůle. A šlo o rozhodnutí volby, eh, volby eh, úplného tlumočnického režimu. To znamená, jazyk všech, jazyk každého je k dispozici díky tlumočení a je na každém, aby se rozhodl, tak jak to učinil pan poslanec Martinez, aby se vyjadřoval ve svém jazyce a aby se nechal přetlumočit profesionály, kteří jsou lingvisté a kteří nejenže zvládají tedy ten jazykový nástroj, ale především jsou to úžasní zprostředkovatelé smysl, stavitelé kulturních mostů. Je pravda, že zde Eh, někdy používáme ten výraz akvárium. Eh, možná je to nakonec metafora, která vůbec není špatná, protože možná jde o určitá akvária, ve kterých, eh, ve kterých vidíme úžasné rybičky, které dokáží proplouvat mezi různými, různými kulturami s úžasnou fluiditou. A Možná tedy někteří, kdo v eh, těmito schopnostmi nadání nejsou, by, eh, by neměli zasahovat eh, do této zóny, aby se nenamočili. A proces podpory vícejazyčnosti, či postup, tedy kdy podporujeme vícejazyčnost, je klíčový právě v orgánech, jako je Evropský parlament. To vám jistě nemusím eh, vysvětlovat. Je třeba, abychom rozvíjeli jazyčnost. tím víc, čím více na tom pracujeme a na výuce jazyku, eh, tím více také nastává eh, určitá změna. Tato změna nebo posun směrem k jinakosti má někdy negativní, negativní Eh, akcent, ale či negativní konotaci, ale eh, pokud eh, se postavíte do situace jiného, právě prostřednictvím třeba učení se jazyku, tak se tím obvykle otevíráte jinakosti. A je požehnáním, pokud člověk hovoří více do jazyky. Každý, kdo disponuje takovou jazykovou znalostí, ví, že je to úžasná možnost, jak se otevřít světu, vidět věci očima jiných. Dnes žijeme ve velmi složitém světě, kde dívat se na věci jediným prismatem prostě nestačí. Bohatství světa je takové, že potřebujeme co možná nejvíce úhlu pohledu. A každý jazyk představuje specifický pohled, pohled na svět a na jeho uspořádání. Je jasné, že jde o proces autozměny, změny sebe sama. A v jádru této změny stojí jazyk. Čím více jazyků se učíme, čím více jazyky hovoříme, tím eh, větší otevřenosti jsme schopni vůči druhým. A na závěr je třeba to vyslovit eh, na závěr pár eh, realistických slov. Hovořil jsem o narušování jazykové rozmanitosti, jejím oslabování. Eh, tato věc je realitou a nedávné zprávy i v rámci Evropské unie, například Eurobarometr z roku 2012, ukazují, že každý je přesvědčen o přínosech vícejazyčnosti. Evropské národy eh, toto takto vnímají, ale přesto konstatujeme, pokles v oblasti zvládání jazyků, eh, v jazykové diverzitě a je stále více lidí, kteří se nedokáží vyjádřit v jiném jazyce. Tak nejenom, že lidé tady přestávají hovořit více jazyk, ale ti, kteří mi hovoří, eh, mají pocit, že mi nehovoří dobře. A všichni eh, tedy tedy přecházejí na ten hypercentrální jazyk, eh, že toto je nejsnažší cesta, ale já se pohybuji hodně v různých mezinárodních fórech a trochu o vhodnosti takové postavu pochybuji. Je třeba učinit ještě mnoho, abychom přesvědčili občany a studenty, kteří představují budoucnost eh, našich národů, eh, že je skutečně potřebné učit se cizím jazykům. A zbývá ještě mnoho vykonat, abychom přesvědčili každého i každého jednotlivého člena elit a této elity zde, že mají důvěřovat tlumočníkům ve věci jazykové komunikace víc než sobě, že mají respektovat eh, svůj národ, eh, svoji zemi, z níž pocházejí a projevit to tím, že budou hovořit svým jazykem mateřským, eh, ve kterém se vyjadřují nejlépe a mají ponechat na profesionálech, tlumočnicích aby realizovali to propojení s jinými kulturami. Protože právě o to jde. E, nejde o překlad či tlumočení, je to něco mnohem komplexnějšího, mnohem širšího. Jde o vytváření pojítek mezi různými kulturami. V tom spočívá profese tlumočníka. No a určitě e, vzdělávání, proškolování a možná i nové technologie mohou výrazně přispět k tomuto procesu. Doufám, že naše úsilí se bude ubírat tímto směrem eh, v rámci velké tradice zavedené Unii a tímto parlamentem. Děkuji. Euh, Děkuji mnohokrát, pane Lopezi. Eh, a mohu se nyní zeptat, zda existují nějaké otázky. Já sám bych se rád pana Lópeze zeptal na něco, co se týká eh, přístupu Evropské unie a evropských institucích mnohojazyčnosti. Vyslechli jsme si, že Evropský parlament ho respektuje a máme tady tři oficiální jazyky Evropské unie i když eh, je možná devět jazyků pro překlad Omlouvám se, omlouvám se. Máme tady dvě patra, takže máme 25 kabin. Aha, je tady druhé akvárium, které jsem ještě přehlédl. Každopádně eh, na Evropské komisi existují pracovní jazyky a vy jste hovořil o tom, že nedostatek mnoho jazyčnosti může vytvářet nedůvěru eh, a rozštěpení, eventuální nepochopení Domníváte se, že ta nedůvěra se vyjadřuje stejným způsobem vizaví parlamentu i Evropské komisi? Eh, protože eh, v tomto vztahu eh, s evropskými občany je Evropský parlament v poněkud jiném postavení, protože respektuje mnohojazyčnost. Asi to bude spíše na komisi. Možná, že jsem poněkud politicky nekorektní, ale nejsou tady určité rozdíly mezi oběma institucemi. Odpověděl bych vám tak. Je v povaze parlamentu ve jeho relaci k lidem být extrémně bdělým, co se týče zachovávání a pěstování zachování mnohojazyčnosti, protože poslanec, který byl zvolen, může těžko abstrahuje e, svůj jazyk. Být poslancem není snadné, ale pakliže tento poslanec by zapomněl na lid, který ho zvolil, na společenství, které ho zvolilo, asi by to způsobilo určité potíže. Je to tedy i díky bdělosti parlamentu, není to jenom iniciativa poslanců ale je tady také vůle parlamentu jako takového věnovat maximální pozornost mnohojazyčnosti. Domnívám se, že toto je skutečně příkladná instituce z tohoto pohledu. Komise se nachází v poněkud jiné situaci Komise není z povahy své jako takové instituce, institucí demokratické rozpravy. A ona je zaměřena velice technicky, e, musí dělat pragmatickou činnost na základě iniciativ, které jsou předkládány a e, zejména je tedy neuvěřitelné rychlost. Někteří lidé říkají, že v Evropě jde vše pomalu. Když se podíváte na všechny práce, které tam probíhají, tak na Evropské komisi všechno to, co se tam děje, i když si uvědomí, že parlament nemusí dělat méně, ale komise se snaží uchovávat tuto myšlenku, že je třeba být rychlý, účinný, uh, efektivní, ale je třeba naprosto respektovat především přesnost, eh, protože když si uvědomíte, jak komplikované debaty eh, probíhají na komisi, nevím, zda by se všechny mohly vést eh, v jazycích, které třeba úplně ten řečník neovládá, tak to asi je obtížné. No, já to vztahuji sám na sebe. Mohl bych k vám promluvit v Němčině, v angličtině, neudělal jsem to, využil jsem svého mateřského jazyka a domnívám se, že komise čelí určité výzvě, kterou by měla sledovat. A ukazuje to i zpráva zveřejněná, že mnohojazyčnost sice klesá, ale domnívám se, že je nutno pěstovat také osobní odpovědnost. Já náležím u organizaci, která se zabývá vlastně jedním jazykem, francouzštinou, pěstovaných ve, 100, pěstovaných ve 110 státech. Evropská unie není jako taková, to jsou evropské státy a tuto politickou vůli musí projevovat především státy. Instituce existují díky státům a tyto státy Mm, stále sebou nesou svou identitu, svou totožnost a jistě ji neodloží před eh, vstupem u bezpečnostní kontroly, u vstupu. Eh, každý eh, jednotlivý stát je nositelem svých specifik, nositelem své kulturní a lingvistické diverzity. A úkolem je senzibilizovat studenty také, aby si uvědomili lingvistickou potřebu. Není možné, aby se tím zaobírali pouze lingvisté. Měl by to být obecný konsensus. Každý by si měl uvědomovat, že jeden každý sám je nositelem kulturně jazykového dědictví Eh, a ne se to zbavovat nějakým oportunismem nebo unáhleně. Myslím si, že to je škoda a to potom není odpovědnost instituce. Mm, určitě prostě Evropská komise nebude nutit úředníka, aby tedy se vyjadřovalo pouze v tom jednom jazyce. Děkuji mnohokrát. Zahájím diskuzi. Chce se někdo na něco zeptat? Pan Benedetti, prosím. Mon nom est Marco Benedetti, je suis directeur général des services d'interprétation. Jsem generální ředitel eh, pro tlumočení na komisi a dovolil bych si eh, pohovořit k tomuto bodu. Naproto sdílím to, co tu zaznělo, kromě jedné věci, a sice co se týče potíží debat, eh, které eventuálně uh, může způsobit eh, mnohojazyčnost. Já se nedomnívám, že by naši tlumočníci nebyli schopni překonat eh, tyto potíže, protože jim čelí každodenně a dělají to každodenně. Samozřejmě z povahy, rychlosti a intenzity eh, četného počtu zasedání na komisi často chybí zdroje tlumočníků. To znamená, že ne všechny schůze organizované na komisi mohou mít naprosto pokrytý tlumočnický režim ve všech jazycích, ale na druhé straně služba, eh, a já mám tu čest ji řídit, je složená z lingvistů a my si všichni uvědomujeme, jak je to nutné a eh, na radě ministrů je zaručeno vždy tlumočení do všech jazyků. Je-li pravdou, že komise není až tak mnohojazyčná jako parlament, mohu vás ujistit, že tlumočnické služby komise velice intenzivně pěstují mnohojazyčnost a spolupracují též s univerzitami i pro nás je mnohojazyčnost prioritou. Děkuji vám mnohokrát za toto upřesnění, pane generální řediteli. Jsou to další řečníci, kteří by chtěli přispět do diskuse. Nemáme-li další dotazy, možná, že bychom mohli ukončit toto první kolo. Stejně mám pocit, že jsme v poněkud ve spoždění, není-liž pravda. Ja, Děkuji, pane Kalere, pane Lopezi, za vaše zajímavé prezentace. A než eh, teď eh, vyjdeme ze sálu, opravdu budeme mít přestávku na kávu. Nicméně vyplatí se být zpátky přesně v 16.30, poněvadž se dostaneme k důležitému tematickému bloku pro univerzity, totiž jaké jsou finanční možnosti pro mobilitu studentů a další programy. Takže v přestávce navíc, tedy si uděláme fotografii, takovou rodinnou fotku, nejenom u eh, rady, ale také u nás. A kdo potřebuje heslo pro Wi-Fi, prosím u příslušného stolku venku a ještě pro univerzitety, eh, které se účastní subvenčních eh, programů pro univerzity, kolega Mili Orando je opět venku před sály u stolu a je tady od toho, aby zodpovídala vaše otázky. Děkuji vám. Uh, I would like to welcome you back to this Vítám vás uh, zpět uh, k zasedání o části Erasmus mobility a společné programy. A když dovolíte, já přepnu do mé vlastní mateřštiny, což je turečtina, a budu zde reprezentován pomocí svých kolegů v 25 jazycích. Jak víte, naším dnešním tématem je Erasmus Mundus, mobilita a společné magisterské programy. To je mimořádně důležité téma, neboť eh, jde o, o financování podniků, financování univerzit. No a proto všechno jsou právě zejména v současném světě tyto věci velmi důležité. Žijeme v dobách hospodářské krize a proto tedy program Erasmus a další programy jsou velice důležité, aby podporovaly eh, univerzity a zajišťovali jejich existenci. A v této souvislosti eh, chci poděkovat eh, za organizaci této, této konference Evropského parlamentu. Dovolte, abych představila panelisty. Pan Lito Borelli, který je příslušný vedoucí programu Rasmus. Vede oddělení, které přišlo s tímto programem, připravilo ho a rozvíjí ho a já mu nyní dám slovo. Děkuji vám. Děkuji za kolegy z parlamentu, kteří mě pozvali k prezentaci programu Erasmus Mundus. Mám tak trošku strach že promlouvám po eh, politických, inspirativních eh, eh, řeč, řečech. A taky já jsem Ital a navíc hovořím anglicky. Navíc já jsem tady také jménem Evropské komise, což je instituce, která je prezentována jako nepříliš mnohojazyčně zaměřená a mnohojazyčnosti nakloněná. A já musím říct, bohužel, že eh, máme jenom jeden eh, pracovní jazyk, eh, možná několik, no jenom, v podstatě jenom jeden, ani nebudu říkat který. Čili já se omlouvám za to, že budu hovořit anglicky, Nicméně toto je jazyk, kterým hovoříme každodenně, když hovoříme tedy o záležitost univerzitní, záležitost akademické mobility a tak dále. Také musím říct, že vzhledem k současnému tématu, což je nová technologie pro multilingualismus v globálním měřítku, eh, tak mm, možná, že ten Erasmus Mundus program, že tady není úplně jasná prvoplánově jasná vazba. Nicméně ta vazba zde je a velice silná. Nazdory eh, častého kritice, eh, které, která se eh, týká toho, že vyšší vzdělávání se jaksi uniformizuje kolem angličtiny, tak musím říct, že Erasmus Mundus hned od svého počátku podporoval mnohojazyčnost a také užití národních jazyků. A když ne jako pracovních eh, řečí, tak alespoň jako jazyků, které se povinně vyučují eh, v rámci příslušných kurikulí. Pokud se týče konkrétních disciplín, programu Erasmus Mundus. Já musím bohužel přiznat, že v oblasti jazykové těch programů máme poměrně málo. Možná, že tím hlavním důvodem, tradičním důvodem je to, že akademická spolupráce na mezinárodní úrovni se spíše soustředovala na eh, vědní obory, sociální vědy, národní, eh, přírodní vědy Eh, zatímco my jsme spíše humanitně zaměření. A eh, z toho eh, malého procenta, které představují humanitní obory, jenom ještě velmi malé procento se týká jazykových záležitostí. Ono, když se vytváří studijní program bakalářský nebo magisterský, pak tedy Eh, studium jazyků je poněkud trošku mm, obtížné, eh, pokud eh, to má fungovat mezinárodně. Ale třeba v otázce multilingualismu, čili mnohojazyčnosti, co by nástroje sociálního rozvoje nebo rozvoje minoritních jazyků, regionálních jazyků, případně technologií pro Eh, rozvoj eh, například také další jazykových nástrojů, včetně tlumočení. Eh, tak to jsem chtěl říci na úvod, aby ty prezentace byly celkem jasné, jejich význam, aby byl jasný. My se teď budeme soustředovat na Erasmus Mundus a jeho současnou podobu, ale ještě než se k tomu dostaneme, Rád bych připomněl politické cíle tohoto programu, které jsou víceméně stejné jako nyní. Stejně nyní, tak jako byly v roce 2004, když tento program vznikl. Cíly jsou nadále eh, zvyšování eh, kvality vyššího vzdělávání v Evropě prostřednictvím mezinárodní spolupráce, a e, nástrojem, jak toho dosáhnout, je většinou podpora implementace společných programů e, mezi skupinami evropských univerzit. univerzit. Přičemž e, je tady cíl vždy také zahrnout neevropské partnery do téhož programu. V druhém bodu bych řekl, že cílem Erasmu je zlepšení rozvoje lidských zdrojů. A to je o to důležitější, že se nacházíme v období krize, nezaměstnanosti. Opravdu chceme, aby kvalita vyššího vzdělávání otevírala mladým lidem nové příležitosti. Pak se dostáváme k trošku političtějším cílům a to je podpora dialogu a vzájemného chápání lidí a národů z různých kultur. K tomu samozřejmě patří také výuka jazyků a kultur, což je něco, co evropské univerzity si mohou dovolit nabídnout. A program Erasmus Mundus se zejména obrací na evropské studenty, kteří by chtěli studovat v Evropě nebo alespoň strávit část svého studia na některé z evropských univerzit. No a čtvrtým cílem z toho vyplývajícím je eh, podporovat evropskou excelentnost, eh, aby jaksi po celém světě byla žádoucím a konkurenceschopnějším místem vzdělávání. Nyní stručně ke struktuře programu. Tento program má za sebou různé fáze. První byla v letech 2004 až 8 a nyní jsme ve fázi 9 až 13. Očekáváme, že pokračování eh, bude počínaje rokem 2014. A eh, ten následný program by se jmenovat Erasmus for All, eh, Erasmus pro všechny. Čili byl by to jednak tedy ten evropský Erasmus Leonardo da Vinci, to je pro profesionální vzdělávání, Erasmus Mundus, spot a tak dále. Čili tam do toho by měly být zahrnuty všechny ty akce, které se dnes provádějí v rámci Erasmu Mundu. Akce jedna to je zřejmě pilíř programu, tak bych to mohl nazvat, poněvadž jde o rozvoj spolupráce mezi evropskými a neevropskými univerzitami na eh, vytváření eh, programů eh, magisterských a doktorantských studií a zároveň jde o systémy finanční podpory studentů, ale také profesorů. A mm, tedy od roku 2009 se to týká tedy i Eh, eventuálních evropských zájemců. I když eh, tedy eh, ty prostředky, které jsou zde pro Evropany, těch je o něco méně než prostředků pro neevropany. Akce dvě partnerství, tak to je také spolupráce mezi evropskými a neevropskými univerzitami, ale tady nejde o společné vzdělávací programy, ale spíše jakési společné platform, platformy. Je to spíše jakási krátkodobá mobilita v oblasti kreditů a podobně. No a akce 3, eh, tzv. promoční projekty, které není řečeno, že by museli být implementovány na úrovni univerzit, ale můžou to být také agentury a další mezinárodní orgány, které podporují spolupráci ve vyšším vzdělávání. Tak tady je cílem, jak si zvýšit profil evropského vzdělávání ve světě, prostřednictvím seminářů, studií a podobně. A je to vlastně jakýsi, je tady sledován cíl internacionalizace vyššího vzdělávání. Eh, zde, abyste eh, viděli, eh, jak to vypadá v číslech. Za těch 8 let Erasmus podpořil zhruba 150 společných magisterských programů, 50 společných doktorských programů, 50 partnerství pod akcí 2 a 60 projektů v rámci akce 3. pokud se týče stipendii a mobility. V rámci společných programů v pilíři akce 1 jsme nabídli stipendia více než 15 tisícím studentům a doktorandům eh, ze zemí celého světa a více než dvěma tisícovkám učitelů v rámci akce 2 eh, těch eh, podpořených studentů a učitelů bylo 25 tisíc, to je vidět, eh, že tady že je to více, poněvadž to jsou ty krátkodobější programy. A do roku 2013 očekáváme, že to bude celkově 50 tisíc. Pro přehled ještě, které země jsou nejaktivněji zapojeny, Jedničkou je Indie v počtech studentských stipendií. Eh, Spojené státy jsou nejčastějšími eh, eh, protěžky spolupracujících evropských investic. Na druhém místě je v ovo kategoriích Čína a dále významné jsou všechny země BRIC, ale také některé africké země, například Etiopie z Etiopie eh, dostáváme největší počet eh, žádostí, což tedy není to tež jako počet studentů, ale eh, zřejmě tedy tam tyto programy jsou aktivně zřejmě propagovány jak místními univerzitami, tak také zastoupeními Evropské unie. Ještě dovolte závěrem několik snímků o takových doprovodných činnostech programu Erasmus Mundus. A také zde chci doložit, jak nám záleží na trvalosti tohoto programu. Například program klastrů, ten jsme spustili loni, abychom zjistili možné synergie a zjistili jsme pět oblastí, kde bychom si chtěli vyměňovat nejlepší výsledky stávajících projektů. Eh, tady jde o udržitelnost projektu, eh, jeho využitelnost, uznání a tak dále. Měli jsme tam také eh, jeden klaster zaměřený na spolupráci s Ázií a jeden tematický klaster. A jak vidíte, vždycky tam máte uveden také link k příslušným webovým stránkám. Dále MK. To je další záležitost 3-4 let. Jde o analýzu jakosti současných eh, spojených magisterských a doktorantských programů v rámci Erasmu a cílem je vlastně poskytovat jakési eh, pokyny a upozornění pro další eh, programy. Také máme webovou stránku, kde jsou univerzity porovnávány podle určitých kritérií. Studium v Evropě to je další iniciativa, eh, která by měla pomáhat v orientaci studentům chystajícím se do Evropy na studie. Je to portál, který obvykle odkazuje studenty na webové stránky s touto tématikou v jejich vlastních zemích, čili nejde to jenom o Erasmus Mundus, ale také o možná, možné stipendijní programy u nich doma. No a naposledy ještě, toto je možná ta vůbec nejúspěšnější iniciativa, a sice eh, svazy či spolky studentů a absolventů. toto eh, je záležitost velice eh, užitečná z hlediska Evropské komise a je tedy dobrou propagací pro tento program. Eh, nyní se jich účastní, účastní práce tady v tomto spolku asi 7 tisíc studentů a absolventů po celém světě. A to je dobře, protože to je vlastně i smysl programu, aby studenti, kteří zde studují, se po studiích vrátili do svých eh, domácích území a tam opět propagovali Evropu. Více informací najdete na uvedených webových stránkách a já vám srdečně děkuji za spolupráci a samozřejmě jsem připraven odpovídat na vaše eventuální dotazy. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A souhlasíte-li, řekli bychom, že teď vezmeme na řadu ženy, pakliže se jim to bude tak hodit nejprve. K nám pohovoří paní Benedikilos. Je to někdo, koho znám již velmi dlouho. protože jako vedoucí programu Jean Monnet je osobností, s níž jsem si vyměnila celou řadu e-mailů a mimořádně mě těší, že se s ní mohu osobně setkat. Také je činná v oblasti mnohojazyčnosti na komisi, takže prosím pěkně. Thank you, I'm very, very pleased to see you. Děkuji mnohokrát, jsem velmi ráda, že vás opět vidím na takto úžasné akci. Připravila jsem si prezentaci v angličtině a francouzštině, protože jsem Eh, vedoucí eh, oddělení pro vícejazyčnost na komisi na generálním ředitelství pro eh, vzdělávání a kulturu. Budu hovořit španělsky. I když terminologie často je v angličtině ve francouzštině, budu se snažit. Proč? Proč? protože po projevu pana Martínese si nemohu dovolit nepromluvit svou mateřštinou a slova, která prostě tady pronesl, nás inspirovala tolik, že nás podnítila také k tomu, abychom eh, hovořili naší mateřštinou v těchto svízelných okamžicích našich dějin. Budu hovořit zejména o možnostech financování. Jak financujeme jazyky v našem oddělení Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu? V současné době je financujeme prostřednictvím víceletého programu od roku 2007 do roku 2013. To je program stálého učení. Máte ve svých složkách zásadní údaje, všechno, co můžete najít na našich webových stránkách, proto to nebudu tady rozvádět. Máte tam také strukturu programu. Tyto programy máme rozděleny do čtyř chronologických programů. Comenius pro školu, Erasmus pro střední školu a učňovské školy, Leonardo da Vinci pro mm, hlasové vzdělávání a školení a Grundtvig, což je vzdělávání dospělých. A potom máme ještě transversální program, který má nejrůznější akce, na které se soustředí jsou to nové technologie a další jsou jazyky. Tady eh, se setkáváme s financováním, o něm chci hovořit. První, co vám chci říci, je, že vám jmenuji země, které se mohou účastnit. Proč? Protože celá řada účastnických zemí se zatím jistě neúčastní. A kromě těchto 27 členských států Evropské unie, což je samozřejmě, se mohou také účastnit země z evropského hospodářského prostoru jako Island, Lechništejnsko a Norsko a poté kandidátské země Chorvatsko, Turecko, Švýcarsko, bývalá Jugoslávská republika Macedonie, Makedonie a Srbsko. Vím, že tady mají své zástupce mezi námi. A jako možné účastnické země tady máme Albánii, Bosnu, Hercegovinu a Černou horu. Montenegro tedy. E, možná malé upřesnění, tyto tři poslední státy stále ještě musí dostat určité formalitě a to je podepsat s komisí dohodu. Pakliže tato dohoda bude podepsána do prvního dne, kdy bude nastartován program, bude se moci účastnit. Pakliže nebude ta dohoda podepsaná, tak nikoliv, ale my máme naději, že k tomu dojde. A teď, jakými penězi disponujeme? pro financování našich programů. Akce 2, transversální program pro jazyky. Máme eh, skromný rozpočet, je to 10 milionů pouze pro jazyky. Musím vám říci, že rozpočet, který se věnuje jazykům v celém programu eh, učení se je více než 50 milionů, protože každý sektorální program má svo, své financování. Ale tady to, co by mohlo zajímat vás pro univerzitní spolupráci, tady na to je vyčleněno 10 milionů. Z těch 10 milionů pro multilaterální projekty eh, je 7,3 milionů, trochu méně pro sítě a symbolická částka pro doprovodné opatření. Je třeba představit si následující víceleté programy, eh, na nich se všichni můžete potenciálně účastnit. Financujeme až 200 tisíc 000 ročně, ale protože tyto projekty mohou běžet až tři roky, je třeba vidět, že maximum financování, které komise umožňuje, je 400 tisíc eur, které přece jenom umožní činit mnoho věcí. Co do sítí a doprovodných opatření, maximální eh, suma čerpatelná ročně je 150 tisíc eur. Je třeba vědět, že více leté projekty tak jak, to, jak si to dokážete jistě představit, mohou trvat až tři roky, například v případě sítí, protože tady by bylo velice obtížné završit celý projekt během jednoho jediného roku. Doprovodné programy jeden rok, a důležitější pro vás je vědět ještě počet států, které se musí účastnit těchto programů. V případě multilaterálních projektů jsou to minimálně tři zemi. Země z nichž jedna musí pocházet z Evropské unie to též eh, platí pro sítě a v případě doprovodných opatření jedna jediná země je způsobila. Mohu vám říci, že je naprosto otevřené výběrové řízení a eh, vyhlásí se v únoru a výsledky jsou k dispozici v červenci. Jaké jsou multilaterální projekty? Nebudu vám číst to, co máte na obrazovce, nemělo by to smysl. Je to tedy setkání nejrůznějších ehm, aktérů ve světě, kteří se zaobírají lingvistickými a kulturními činnostmi a účelem je buď senzibilizovat pro jazyky, anebo zlepšit přístup k prostředkům výuky jazyků. Jednou z iniciativ, která je nejsilnější v multilaterálních projektech, abych vám dala alespoň jeden pro gram, jsou, e, je vlastně e-learning. Je to učení se přes internet. A to je vlastně také důvod, proč se setkáváme my zde. Jsou to prostě nové technologie při výuce tlumočení a vůbec při výuce jazyku. Já bych si dovolila říci, že díky bohu jistě nebudou existovat stroje, které budou moci převzít roli tlumočení, jak ji řekl pan předseda ale kdyby se nám podařilo nastartovat takové metody e-learningu pro všechny možné jazyky, nejenom pro těch 23 nebo 24, ale i pro ty další menšinové jazyky a další jazyky, kterými se hovoří na evropském kontinentu, usnadnili bychom uh, přístup k informacím a zaručili bychom určitou kvalitu výuky, která by mohla dospět k jednotné úrovni studentů. To je jenom jeden příklad za všechny. Multilaterální programy a projekty združují univerzity, eh, aktéry eh, z lingvistické i kulturní úrovně a společně vypracovávají projekty pro zlepšení systému výuku jazyků. Kdo může financovat? Mohla bych vám dát celý seznam vyčerpávající. Virtuálně by se dalo říci, do závorky bych měla dát, takřka všichni mohou být příjemci těchto programů, nejenom univerzity nebo kulturní instituce. Jsou to eh, velice otevřené akce, kromě toho, že jsme na komisi, která nepoužívá tak mnoho jazyčnost, si velice dobře uvědomujeme, že je zásadní, abychom věnovali pozornost této výuce, která má tak nesmírný význam. Nejdůležitější z těchto multilaterálních projektů jsou priority. To znamená, o čem můžete nebo k čemu můžete prezentovat své projekty. První z priorit se váže na spolupráci mezi světem vzdělávání a světem zaměstnání, čili vzdělávání a školení pro zaměstnanost a zaměstnavatelnost. Druhou prioritou eh, z demokratického evropského pohledu je podpora propagace a posílení získávání znalostí jazyků, které se tolik neužívají. E, například jazyky z menších zemí, regionální jazyky. A třetí prioritou našich multilaterálních projektů je propagace a získávání lingvistických, čili jazykových kompetencí ve všech vzdělávacích a školících systémech, vytváření osnov, studijních programů, všeho toho, co může usnadnit výuku jazyků s co nejlepší kvalitou ve všech odvětvích vzdělávání. Čtvrtou prioritou je podpora pro bilingvní vzdělávání. My jsme velice přesvědčeni o tom na základě studií, které byly zveřejněny, že výsledky tohoto bilingního vzdělávání ve všech sektorech vzdělávání, kdy obsah a jazyk se učí integrovaným způsobem. Například učit se zeměpis v italštině nebo ekonomiku ve španělštině a literatu v angličtině a to je zásadní. To je tedy třetí nebo čtvrtá priorita v multilaterálních projektech. A pátou prioritou je výuka jazyků sousedních zemí. Proč? Nuže, proto, že třeba, že angličtina je nesmírně důležitá, hovoříme tímto jazykem takřka všichni, je to prostě jazyk, který ovládáme pouze v základech, který nám umožní prostě vstoupit do kontaktu, ale skutečně dostat se na trh sousedních zemích, vstoupit do úzkého kontaktu, hovořit dobře jejich jazykem stále ještě zůstává svízelné a to by bylo možností, jak by mohla Evropa posílit také výuku těchto jazyků sousedních zemí. A teď se dostávám k sítím. Sítě eh, co do funkce multiplikátoru. Musíme samozřejmě zvyšovat znalosti, vědomosti, ale vytvořit, snažit zpět k vytváření tohoto evropského ducha díky eh, používání těch nejlepších osvědčených postupů a zlepšit naše vzdělávací systémy na evropské úrovni. Kdo se může účastnit? je to to tež. Možná, že seznam není tak vyčerpávající jako pro ty první multiliterální eh, projekty, ale dá se virtuálně říci, že tady se může zúčastnit celá řada evropských aktérů a, i aktér, a nejenom lidé z oblasti vzdělávání, ale i třeba ze světa kultury. Všichni vy, <clears throat> kteří jste zde, byste byli vlastně také způsobili, či vaše instituce, které zastupujete. Jaké jsou priority v sítích? A to je pro nás nesmírně důležité. To je rovnost příležitostí. To znamená posilování sociálního začlenování a také začlenování a integrace imigrantů. To je nesmírně důležité, aby mohli hovořit jazykem z hostitelské země, která je přijala, ale zároveň, aby také mohli i nadále hovořit eh, svým jazykem ze země, z níž přicházejí. To je strašně důležité, abychom vytvořili toto povědomí Evropě, že toto bohatství, které tady máme, aby nebylo nazíráno stále jenom jako překážka, ale také jako obohacování. A to je pro nás skutečně zásadní, aby členské státy věnovaly nezbytné úsilí na vytváření co nejlepších metod pro výuku jazyků, nejenom jazyků domov států, které přijímají uprchlíky, které přijímají imigranty, promiňte, ale také, aby se vyučovaly jazyky regionální a jejich jazyky. Druhou prioritou to je tak trochu evropská priorita, Eh, která je institucím vlastním a to je prostě eh, takové to razítko evropské, ten znak evropský. Co to znamená? To jsou projekty pocházející z členských států, eh, které identifikují ty nejlepší programy ve výuce jazykům a mohou působit jako multiplikátory, které fungují nejlépe. Mohou to být projekty mnohojazyčné, jako třeba TUV5 ve Francii a nebo německý mobil. Prostě Vlastně, může se účastnit celá řada společností z nejrůznějších sektorů. Každý stát se snaží o identifikaci těch nejlepších programů. Tento rok na nedávné konferenci, která se konala na Kypru, místo předseda Evropského parlamentu nás poctil svou přítomností stejně tak jako paní generální ředitelka Olga Kosmidu. Byli tam s námi a na této konferenci se poprvé udělovali první evropské ceny těmto evropským znakům, evropským známkám. A protože je to skutečně nesmírně kvalitní, vysoce hodnotná akce, domnívali jsme se, že pro příští výpis Eh, uchazečí by to skutečně mělo hrát velkou rolu, roli, protože tady se také odráží veliký dopad eh, evropského ducha a měl by působit jako multiplikátor. A tyto programy vlastně manažují jednotlivé národní agentury. S nimiž spolupracujeme, to znamená, chcete-li se informovat, najdete určitě eh, příslušná místa na internetu, kde budete mít odpovídající prezentace a můžete i prostřednictvím vašich respektivních národních agentur se účastnit třeba i těchto programů. Třetí prioritu naleznete také v multilaterálních programech a to je pomoc méně užívaným jazykům. To je nesmírně důležité, protože pomoc velkým jazykům je velice četná a my musíme vynaložit úsilí, abychom podporovali malé jazyky v malých státech, ale také regionální jazyky či jazyky, kterým hrozí ohro... zánik. A čtvrtou prioritou jsou také dále projekty biligního vzdělávání. Uvědomujeme si, že toto je nesmírně důležité a sice e, počínaje školní docházkou od základní školy až k univerzitní úrovni. Protože být bilingvním to je vynikající záležitost. A z psychoneurologických e, studií víme, že to je také nesmírně dobré pro e, rozvoj inteligence člověka. A tato aktivita číslo dva, která se jmenuje jazyk, to byl ten druhý sloupec. A teď tady máme tedy ten třetí um, pilíř, kde je možno účastnit se podpory prostředků a to jsou ta takzvaná doprovodná opatření. Je to, jsou to prostředky na organizování konferencí, seminářů, k výměně osvědčených postupů a tak dále. Uh, kdo může být příjemcem? Opět vy, ale vidíte, že ten seznam je velice široký. Kohokoliv zajímá tato akce, jistě se můžete o ní ucházet a můžete prezentovat eh, svou kandidaturu ve dvou slovech, abych to spěšně prošla. Jaké jsou priority, jaké jsou zásadní body každé z těchto akcí v multilaterálních projektech? je eh, šíření povědomosti o nezbytnosti jazyků a rozvoj a šíření učení se jazykům a jazykových materiálů ale eh, nespadá sem vytváření slovníků či databází. Pro sítě je nejdůležitějším cílem propagovat spolupráci jak v Evropě, tak mimo Evropu a propagovat eh, inovaci a výměnu nejlepších postupů. A v doprovodných opatřeních, jak již jsem řekla, se jedná o informační a komunikační projekty. Měli byste také vědět jednu věc, která je nesmírně důležitá v této akci, kterou financujeme. A sice všechny přírodní jazyky jsou způsobilé pro získání programu všechny. Máme projekty související s výukou čínštiny, arabštiny, ruštiny. Všechny jazyky jsou způsobilé. Čili tato akce se neomezuje pouze na oficiální či menšinové jazyky, všechny, které jsou přítomné na evropském kontinentu i mimo, mohou být zvoleny. A teď výběrová kritéria. Vidíte to na obrazovce, je to tedy relevantnost, kvalita pracovního programu, inovátorský charakter, Eh, kvalita konzorcia, to znamená skupiny zemí či univerzit, které se ucházejí o tento program a vytvoří tedy takové konzorcium, přidaná evropská hodnota a potom vztah výdajů a výsledku, dopad, eh, kvalita pro šíření vzdělávacího plánu a účast organizací z třetích států. Eh, Pakliže se chcete účastnit, všechno jsem nemohla říct, ale tady na těchto stránkách můžete získat veškeré informace, potřebné formuláře, lhůty a vše, co s tím souvisí. Než poděkuji za vaši pozornost a než předám slovo naší moderátorce, dovolte, abych řekla ještě několik slov o politice mnohojazyčnosti. Nechci se omezit pouze na finance. Samozřejmě to je to nejdůležitější. Vždycky peníze jsou nejdůležitější, ano pro uskutečnění ambic, ale přece jenom bych si přála říci něco k mnohojazyčné politici při vědomí toho, že máme to štěstí, že mezi sebou máme místo předsedu Evropského parlamentu, který je odpovědný za mnohojazyčnost, který je inkarnací této politiky. Dovolte, abych vám řekla, dámy a pánové, že mnohojazyčnost je dnes silnější než kdy jindy, mocnější než kdy jindy. A dokážu vám to. Proč? na institucionální úrovni evropské instituce. Nedávno ty tři instituci z toho trojuhelníku komunitární metody, to znamená komise, parlament a rada. A kromě toho Evropská rada se domluvili že budou eh, podporovat jazyky na co nejvyšší úrovni. Komise s radou a komisí, protože tyto tři instituce vyjednávají do budoucna programy a eh, jejich financování, jejich budoucnost. Tyto tři instituce se domluvily na tom, že budou považovat získávání jazykových kompetencí za jednu z šesti programů šesti priorit programu. To je tedy program od roku 2014 do roku 2020 a komise žádá 19 milionů eur na to. Takže si jistě uvědomíte, jaký velký význam přidáváme mnoho, přikládáme mnohojazyčnosti a jistě, když se budou tyto programy investovat, tato kapacita mnohojazyčná se zvýší. Eh, paní Andrula Vasilu naprosto jasno tady prokázala, jakou prioritu jazyky mají. Další priorita. Rada ministrů v listopadu roku 2011 schválil závěry rady o jazykových kompetencích a jejich eh, relevantnosti pro zlepšení profesní mobility. To je politický mandát. To je to, Eh, co my nazýváme v eurokratickém jazyce politickým mandátem. Co potom musíme udělat s těmi závěry? Musíme dokázat, zda jsme naplnili eh, tyto závěry opravdovými skutky. Zatímco Evropský parlament, který od nedávno 11. září schválil velice ctižádostivé usnesení o vzdělávání mládeži, kde se věnuje velká pozornost jazykům nejenom ve smyslu učení se, ale skutečně tím, že postavil občana do středobodu pozornosti, tak jak je to parlamentu vlastní. A samozřejmě v závěrech z června, z 28. a 29. června Evropská rada, což je schůzka šéfů států a vlád Evropské unie, také podepsali eh, závěry, kde dali, poukázali opět na dopad toho, jak, jaký bude mít zvyšování povědomí o zlepšování mnoho, mnoho jazyčnosti. Nejenom proto, že instituce podporují jazyky, je mnohojazyčnost mocnější než kdy jindy, e, protože i na mezinárodní úrovni spolupracujeme se zeměmi, které my nazýváme třetími státy, to znamená spolupracujeme s těmito třetími zeměmi, které nejsou členy Evropské unie, jako například s Čínou. S Čínou e, jsme formulovali vlastně tři priority. Jazyky, Eh, střední vzdělávání a profesní vzdělávání. Eh, také spolupracujeme s Indií, spolupracujeme s Brazílií, s Mercosurem a s dalšími. Eh, na mezinárodní úrovni existuje silné povědomí o významu mnoho, znač, mnoho jazyků. Mnoho. Mnohojazyčnosti skutečně ve všech zemích. Je nejenom na komisi, ale i na členských státech, aby v této oblasti pracovali. Máme tady také eh, skupiny, které pracují metodologicky, které združují zástupce jednotlivých států, aby vypracovávali společné programy. A tímto způsobem se také, jsme také konstituovali jednu pracovní skupinu, která se zabývá právě výukou jazyků a zvyšování pro zvyšování profesní kvalifikace. Dnes tedy jsme to rozšířili na celé spektrum vzdělávání a klademe veliké naděje v práci této skupiny. Také v, ve spolupráci mimo evropských institucí proč završíme partnerství s Radou Evropy? Eh, budeme otvírat eh, jazykové centrum v Grácu za spolupráce s nevládními organizacemi, občanskými organizacemi a odbory. Chceme vytvořit dvě platformy. Jedním z předsedů občanské společnosti zaobírající se jazyky je mezi námi. Druhá platforma se bude soustředit na podniky. Jistě si uvědomujete, jak důležité je, aby Evropa, aby nebyla pouze byrokratickým tělesem, udržovala neustálý kontakt se všemi aktéry dění. A proto tady máme přes 30 účastníků v těchto platformách, kteří k nám přijíždějí a stále nám říkají, co děláme špatně, co děláme dobře a co bychom měli zlepšit ve vědeckém ohledu také. Proč? Pan Lopez už se o tom zmínil. Ve vědeckém oblasti máme k dispozici studie, které nám umožňují na základě sbíraných údajů vyvíjet nové strategie. Například v této Evropě eh, jazykových kompetencí, eurobarometr a máme tady také studii o výsledku výuky jazyků na evropských školách. Jaké jsou priority eh, krátkodobé eh, mnohojazyčné politiky. Hovořím za komisi. Nikdy bych se neodvážel hovořit ve jménu jiných institucí. Hovořím pouze za tu svou. To znamená, v příštích dnech bude schváleno sdělení komise, které se jmenuje znovu promyslet vzdělávání které bude, založena na, které bude založeno na mnohojazyčnosti a kromě toho se předloží pracovní program Komise o jazycích. Druhou prioritou je zorganizování konference která je pro nás nesmírně důležitá, ale domníváme se, že pro vás také. Ráda bych vás pozvala k tomu, abyste se účastnili na konferenci v Pekingu. 1. prosince je to sobota, naši čínští přátelé pracují i o víkendech a toto je jeden z příkladů jejich práce. 1. prosince tedy tato konference je jejímž příkladem je vytvoření spolupráce s našimi čínskými přáteli proto, aby v prvním stádiu mohli pomoci Evropě učit se méně užívaným jazykům, eh, což pro ně jsou všechny kromě angličtiny. A mm, v neposlední řadě posílit co možná nejvíce spolupráci s členy jazykové rodiny. To znamená, to jsou služby pro tlumočení a překlady na komisi, ale i na parlamentu. Toto jsou naše priority a doufejme, že se nám všechno podaří tak, jak jsme to naplánovali. A nyní vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost a jsem vám samozřejmě k dispozici pro vaše dotazy. Ještě jednou děkuji za vaše trpělivost. teşekkür ederiz Sayın Dekuiros. Děkuji. Eh, srdečně vám děkuji. Ehm, teď dám slovo přímo paní Isabel Padio, která eh, dlouhou dobu vyvíjela činnost na univerzitě v Kruži. Zde vedla také oddělení tlumočení. No a nyní je zde u nás a je šéfkou rumunského eh, oddělení. Děkuji vám. Přeji všem dobrý den a je mě opravdu velkou radostí, že jste mohu promluvit v rumunštině. Protože konec konců jde vlastně o to, abychom zde také žili ten princip mnohojazyčnosti, o kterém hovoříme. Je třeba říci, že často o tomto principu se hovoří jako o čemsi abstraktním a přitom je to tak blízko na dosah. Hovořit v mateřštině to samozřejmě znamená eh, plynulost, eh, člověk se může otevřít, člověk se může rozvinout. A proto jsem velice ráda, že mohu dnes hovořit před tak vybraným publikem. Má to více důvodů a já bych zde zdůraznila dva. Já tedy jsem jazykově z příslušnící malého jazyka, i když tedy eh, země, eh, tedy Rumunsko, patří ke zemím střední velikosti. Rumunsko se stalo oficiálním jazykem teprve v roce 2006 a teď, když jsem zde v parlamentu, eh, poznávám tu komplexnost všech Mm, těch jazykových služeb. A samozřejmě já jsem hodně ještě propojená hodně s akademickým prostředím, které mě leží na srdci. No a jakožto učitelka a tlumočnice chci reagovat na to, co zde bylo řečeno a zejména se chci zastavit u šancí, které se nabízejí prostřednictvím konferenčního tlumočení. Samozřejmě hovořili experti, takže já už tomu nemohu mnoho dodat ale jasné je, že Erasmus Mundus, eh, tedy takový ten velký světový příuzný našeho Erasmu, ten eh, je docela eh, vítán v on, mezi univerzitami a rozvinula se v jeho rámci už značně rozsáhla infrastruktura. A jde o program velice úspěšný, eh, protože my jsme tady sice slyšeli statistiky samozřejmě, ale důležité je to, že ta mnohojazyčnost je skutečně žita. A to se ukazuje v každodenním životě studentů, kteří, mnozí z nich, kteří eh, si právě jazyky, práci s jazyky zvolili za své povolání. Třeba eh, k tomu řekl velice důležitou věc Umberto Eco. Eh, on řekl, že Erasmus eh, vytvořil první generaci opravdových Evropanů, opravdových mladých Evropanů. Samozřejmě Erasmus také skrizi kritiku, co by pouhá studentská turistika, ale vy, kteří víte, jak to vypadá, eh, jak eh, vypadá koordinace na univerzitách, tak prostě víte, že eh, žít jiným způsobem někde jinde, studovat jinde, tak to je něco úplně jiného. Je to vlastně ponor do jiného jazyka a to je výhoda na celý život na trhu práce a zejména tedy pokud pracujete s jazyky. Mobilita během studia, eh, ukazuje, že mobilita může existovat i v profesionálním životě. Mnohé studie poukazují na flexibilitu a já si myslím, že tady není třeba o tom hovořit eh, příliš vědeckým jazykem, ale eh, máme tady skutečně výzkumné práce, které toto do, dokládají. Mobilita bývá velmi často předmětem vědeckého výzkumu. A já bych teď chtěla se na věc podívat eh, z hlediska tlumočnice, protože mobilita to je podmínka sin qua non pro každého tlumočníka. De facto eh, by bylo špatně, kdybychom právě mladým studentům odpírali možnost stud, eh, studentské mobility bez ohledu na rámec. A otázka je samozřejmě, nakolik je roli univerzit Eh, aby podporovali tuto mobilitu. Eh, možná, že se to může zdát jako prostě elitistické, jakožto podpora pouze pro konferenční, budoucí konferenční eh, tlumočníky, ale k tomu mohu říci tři věci. Za prvé spolupráce mezi školami a světem podnikání. Prostě je třeba říci, že tady nejde jenom o nabídku kurzů cizích jazyků. Jde o to, aby vznikaly kvalitní a vysoce kvalifikovaní tlumočníci. Druhá věc je podpora jazyku menší zemí, regionální jazyku. Jde prostě proto, aby vešli v povědomí. A máme menšiny i většiny a toto patří k pevnému, pevné součástí povolání tlumočníka. No a dále sítě. E, to v podstatě je ty klíčovým e, heslem naší konference networking. E, to znamená konzorcia, univerzity, smíšené magisterské programy partnerství, dvoustrané, vícestrané profesionální sítě, které jsou otevřené také akademikům a také kontakty na politiky a tak dále. Eh, máme zde také evropskou, eh, evropský eh, magisterský kurz pro konferenční tlumočníky. A to je také flexibilní struktura pro univerzity, jimž rámci mohou podporovat mobilitu studentů, také jejich praktické stáže a eventuálně vědeckou činnost. Určitě tady ještě zazní spousta věcí ke kvalitě, k absolutoriu a tak dále. Ráda bych jste uh, eh, uplatnila určité interdisciplinární cvičení. Uh, tady máme krátký seznam uh, klíčových slov internacionalizace, konsorcium, uh, label známka mobilita, síť, partnerství, excelence, přitažlivost, konkurenceschopnost, zajišťování kvality, konvergence a osvědčené postupy. A nyní, když se to uspořádáme do semantických eh, polí, eh, poměřovat tyto pojmy z hlediska ekonomiky podniku a zaměřit se na budoucnost vašich studentů a zaručit objektivitu celého postupu prostřednictvím například peer review, kvantifikovat a používat statistiky je určitě eh, doporučeno. Je, možno, je třeba také srovnávat výsledky s kolegy prostřednictvím univerzitních sítí a nalezené řešení použít na určitém vzorku, například eh, Eh, konferenčních tlumočnících ve, vaší, eh, ve, vaší, eh, ve vašem subjektu, ve vaší organizaci. A konečně podělit se o své zkušenosti na, na konferenci rektorů organizované, organizované DG INTE. Děkuji za pozornost. Izabelle, çok teşekkür ediyorum. E, hakikat... Děkuji, Izabelo. Nyní budeme respektive je to velmi důležité téma, o kterém jsme eh, právě hovořili, a také finanční aspekt je nesmírně eh, relevantní, například u programu mástru, magisterských eh, programů v tlumočení v evropských zemích. To jsou nová jakási jádra, centra, která jsou zanášena do této sítě a to si samozřejmě žádá určité financování. Dnes pro řadu zemí financování vysokých škol eh, představuje kritické téma, proto je to velmi relevantní. Má někdo nějaké dotazy? Prosím. Rafaelo Thano z Univerzity v Boloni v Itálii. Máme tady typický problém, který vzniká, eh, když člověk se účastní takového typu zásad. My tady hovoříme o mnohojazyčnosti a dovídáme se mimořádně zajímavé záležitosti eh, směřující do budoucna, ale jako malý příklad, abyste pochopili, oč mi jde. před několika lety komise vytvořilo skupinu expertů, která pracovala na vícejazyčnosti a jednou ze zásadních informací bylo, že kterýkoliv evropský občan by měl kromě své mateřštiny umět ještě dva jazyky a hovořilo se o určitého, ado, určitém adoptování jazyka třeba v severní Itálii. V případě Itálie v Itálii se chystá reforma, která zavádí jednotný, jako jednotný jazyk pro, jako druhý, jako ten jazyk eh, mimo mateřštinu angličtinu. Takže Bernardo Quiros tady hovořil o této situaci eh, k významu mnohojazyčnosti. Já si myslím, že hovořit o mnohojazyčnosti na univerzitní úrovni, to je téma, které už je dostatečně završeno, i když možná není ještě tak završeno, protože všechny naše univerzity se výlučně financují pro další magisterské kurzy a tak dále, jak to probíhá v jazykové výuce. Ale problémem je, že tady je tento rozdíl mezi tím, co je příprava jakéhokoliv občana malého, aby se stal větším občanem, čili kompetentnějším a třeba univerzitním občanem, prostřednictvím nástrojů, protože na, do, na to univerzitu, než se dostanou, tak žádné nástroje k dispozici nemají. Ano, to je pravda. To, o čem hovoříte, my nazýváme barcelonským cílem protože v březnu 2012 se konalo zasedání Evropské rady, kdy šéfové státu a vlád navrhli, že by se mělo pomoci každému občanovi aby se naučil dva cizí jazyky, kromě své mateřštiny. Situace v Itálii je ta, kterou popisujete, ale musíte vědět, že lingvistická jazyková politika, tedy v oblasti vzdělávání, je v kompetenci členských států. Evropská unie tady nemá plné kompetence, eh, čili my doprovázíme snahy členských států eh, při budování jejich vzdělávacích programech, ale v žádném případě nemůžeme nic předepisovat. Každý stát rozhoduje, co učí. Například ve Francii můžete se naučit 54 jazyků ve škole. Francie nezvolila jeden zásadní primární jazyk mimo Evropskou unii. Například v takové zemi, jako je Brazílie, se rozhodli na základě zákona z roku 2005, že prvním vyučovaným zahraničním jazykem bude španělština. Proč? Eh, protože jsou obklopeni latinoamerickými státy hovořícími španělsky. A tím pádem má, ale protože někteří hovoří také ještě anglicky, tak všichni jsou tam většinou um, lingvní. Ale je, máte pravdu, je třeba ještě mnohé učinit. No, velmi stručně, prosím, protože je zde ještě další dotaz, pak musíme uzavřít. Chtěl jsem jenom říci, že co se týče Evropské komise, která podporuje zejména kurzy v angličtině, myslím si, že člověk musí být zároveň idealistou i realistou to, co dostáváme v Erasmu Mundu, to je 80% v angličtině. A to není kritériem způsobilosti. Univerzity velice dobře ale vědí, že chtějí ji přitáhnout. Studenty z Číny, z Indie nebo z Japonska nemají moc jiných možností, než dávat kurzy angličtiny. To znamená, že je třeba hledat také jiné způsoby, jak propagovat jiné evropské jazyky prostřednictvím kultury, kurzů, tak jak jsem to řekl, my se snažíme v programu Erasmus Mundus dát jako, povinný, jako povinnou výuku tak také jiného jazyka, i když pravda v mnoha případech je to angličtina, která se objevuje i v kurikulum programu. Olga? Yes. Olga, prosím. Olga Igorová, Astrakhan State University. Olga Igorová z Ruska. Já mám dotaz na pana Kirase, který vystoupil s velmi zajímavou prezentací a za ně děkuji. Který z těch programů by mohl být eh, vhodný pro moje zemi Rusko. Olgo, mohu vás poprosit o ten dotaz v ruštině? Můžete vyslovit svůj dotaz v ruštině? Máme zde tlumočení z ruštiny. Takže chcete, abych to řekla znovu rusky, dobrá. Jsem Olga Igorová eh, z Astrachanské státní univerzity v Rusku a mám dotaz na pana Eh, de Kirose, který vystoupil s velmi zajímavou prezentací, za něž děkuji. Eh, prezentoval jste zde eh, celou řadu programů zajímavě, na kterém z nich se může účastnit Rusko. Děkuji. Mám pro vás dobrou zprávu. Rusko je způsobilé pro všechny tyto programy, všechny. A máme také velmi dobrý, velmi kvalitní projekt spolupráce vedený Evropským parlamentem mezi Istanbulem a Astrachaní. Takže Eh, bych vás na vás eh, tak bych vám doporučila také si žádat, žádat o finance na Evropské komisi. Eh, opravdu se omlouvám, ale už musíme ukončit tento blok, respektive zbývá nám čas ještě na jeden dotaz, prosím je vše. Myslím, je Děkuji mnohokrát. Myslím, že je to poprvé, kdy mohu hovořit na mezinárodní konferenci ve své mateřštině. Jsem Aleksandr Pěliš ze Záhřebské univerzity a hovořím chorvatsky. Myslím, že není žádný rozpor v tom, aby Evropa disponovala i jazykem lingua franca. Vždy tomu tak bylo. A zároveň Paralelně k tomu také zrychlený, eh, zrychlenou vícejazyčnost. Myslím, že převážná většina konverzace je bilaterálně a potřebuje eh, takovou lingua franco v nějaké základní podobě. Rád bych zmínil jednu pozitivní zkušenost Zahrebské univerzity, v rámci organizace postgraduálního tlumočnického studia. Chci zmínit jednu věc, která nám pomohla s tímto programem, bez nějž bychom nebyli schopni vychovat dostatek schopných tlumočníků, kteří budou tlumočit z chorvačtiny v Evropském parlamentu. Mohli bychom zvážit eh, vytvoření sítě pracovišť tlumočnických studií. Myslím, že to by byl obrovský přínos, takže uvidíme, jak se tento návrh vyvine. Bueno, no sé, no sé si es político. No, nevím, zda bude politicky korektní, že já zasahuji do debaty, ale zdá se mi nesmírně zajímavé to, co řekl náš přítel z Chorvatska. Já si dělám velké obavy o to téma jednotné lingvy franky, protože lingva franka to by musel být jazyk, který by měl sloužit pro komunikování mezi všemi občankami a občany v Evropské unii. už jsme viděli docela dobře, že hovoříme-li na světové úrovni, máme pravděpodobně 999 z tisíců obyvatel, kteří by zůstali mimo ale dovolte mi otázku. Eh, více než lingua franca, je to, lingua franca je to jednotný jazyk, ale jednotný jazyk se může stát velice nebezpečným nástrojem jednoho myšlení, jednoho způsobu myšlení. A jeden způsob myšlení vede k totalitářství v našich společnostech. A protože my jsme absolutně proti jakémukoliv projevu totalitarismu, protože naše povaha je povaha demokratická, rozhodně nevěříme v jednotný jazyk a máme velikou zdrženlivost vůči této koncepci lingvy franky. Samozřejmě to není téma, o kterém bychom diskutovali. Pravděpodobně je to můj osobní názor, ale pravděpodobně ho sdílí celá řada mých kolegů. Ale domnívám se, že musíme provést reflexi v tomto ohledu, protože lingva franca je jeden jednotný jazyk a jednotný jazyk vede k jednotnému způsobu myšlení, jednotný způsob myšlení vede k totalitářství a to je to, proti čemu my na evropské úrovni rozhodně chceme bojovat. Totalitarní Totaliterliğe gitmemenin yolunu bir sonraki seansta, bir sonraki... Děkuji. A nyní zcela totalitním způsobem ukončím tento blok, protože musíme již přejít na další blok dnešního jednání. Ano, protože budeme muset ukončit tuto diskusi, ale máte ještě slovo. Eh, já jsem eh, z univerzity v Petěrborgu v Rusku a rád bych kolegy upozornil na jedno z hlavních témat, které tu dnes pojednáváme, a totiž jazyková rozmanitost. Je opravdu zajímavé vyslechnout si, bylo zajímavé vyslechnout si slova francouzského řečníka a myslím si, že v tom můžeme navázat i v další části našeho dnešního dialogu. Je důležité, abychom se zaměřili eh, na tuto oblast, eh, protože eh, vícejazyčnost má celou řadu aspektů. Na naší univerzitě je možné studovat nějakých 40 jazyků a z toho 20 je takových, kterými hovoří jen velmi málo lidí. Jde o menšinové jazyky. U nás tedy existují tyto možnosti, existují také programy na podporu minoritních menšinových jazyků. Tyto programy je třeba podporovat. Takové projekty si opravdu zaslouží podporu. Tak, aby existovaly podmínky pro komunikaci mezi různými regiony, mezi různými kulturami, tak se rýsuje lepší příležitost eh, k interkulturnímu k mezikulturnímu dialogu. Ano, to je téma, které můžeme také detailněji projednat v příštím panelu, v příštím bloku. Já děkuji eh, těmto panelistům a hned bez odkladu přistoupíme k dalšímu panelu. Děkuji srdečně eh, všem panelistům a e, děkuji tedy všem, bylo to velice zajímavé a určitě to bude předmětem hovoru u večeře, ale teď ještě ne. E, my přistoupíme k dalšímu panelu a to jsou tlumočnické služby a univerzity, partnerství pro budoucnost. A já bych prosila e, všechny param, další panelisty, kteří jsou nyní jmenováni, aby se dostavili za předsednický stůl. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tentokrát není přestávka na kávu. Je mi potěšením vás všechny oslovit. Za okny svítí slunce a nejprve předám slovo s potěšením paní Olze Kosmedu. Prosím. Kyrie Antiproedre, αγαπητοί συνάδελφοι, Děkuji mnohokrát. Vážený pane místopředsedo Evropského parlamentu, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jistě nemusím zúrazňovat, jaké potěšení mi působí rozhlednout se po sále a vidět tolik známých tváří. Znám mnoho z vás již celou řadu let. A kromě toho, že jsme kolegy, už nás spojí také přátelství. A do té rovnice vstupuje celá řada, eh, vstupovala řada, eh, celá řada věcí, když jsme se rozhodli zorganizovat tuto konferenci. Mí kolegové spolu se mnou se hluboce zamýšleli nad vhodným formátem. Proč? Protože jsme nechtěli pouze zopakovat něco, co již vynikajícím způsobem provádějí každoročně kolegové z komise, kteří pořádají konferenci s univerzitami. A co je odlišné na dnešní akci je toto. Já se v tlumočnickém světě pohybuji již nějaký čas a myslím, že jde o skutečně jedinečnou akci. Je to poprvé, kdy pořádáme takovouto konferenci, protože naším cílem bylo schromáždit na této akci všechny hlavní protagonisty, kteří se pohybují na tomto obtížném poli tlumočení. Chtěli jsme tedy pozvat výsostné profesionály, šéfy tlumočnických oddělení a direktorátů společně s představiteli univerzit. obecně tedy přizvat všechny, kdo se na této úrovni pohybují ve světě eh, vícejazyčnosti. Takže jsme přizvali vedoucí pracovníky tlumočnických a eh, překladatelských pracovišť a od této prvotní eh, představy jsme se posunuli dále a řekli jsme si, že tlumočnická příprava není výhradně záležitosti Evropské unie, ale problém s hledáním eh, tlumočníků je do značné míry dán tím, že v řadě zemí není tlumočnická profese překladatelská, překladatelská profese dostatečně uznávána. Chybí o nich povědomí, chybí povědomí o tom, že Tyto profese se žádají speciální přípravu, speciální proškolení, že proto nestačí pouze vysokoškolský diplom z jazyka, z filologie. Že toto samo o sobě nepředstavuje dostatečný předpoklad pro tlumočnickou či překladatelskou práci. Je třeba tedy zvyšovat povědomí mezi zástupci členských států bylo by asi obtížné pozvat eh, přímo ministry, ale chtěli jsme oslovit alespoň eh, stále představitele. Proto, když se rozhlednete po sále, uvidíte právě eh, stále představitele členských států a kandidátských zemí a zemí, jejichž jazykem hovoří mezinárodní diplomacie, ať už jde o arabštinu, ruštinu, čínštinu. A samozřejmě tady jsme chtěli zahrnout také jazyky kandidátských zemí. Toto tedy je formát, který je opravdu jedinečný, bezprecedentní. Chtěli jsme přizvat všechny tyto osoby, všechny tyto zainteresované strany, tak, aby tak, aby se všichni navzájem eh, dověděli, co se děje jinde s tím, že si uvědomujeme, že jde tedy o oblast vzdělávání, přípravy tlumočníků a to na různých úrovních. Naším cílem bylo vdechnout určitou dynamiku k tomuto procesu, do kterého se zapojují tedy všichni tyto důležití hráči, všichni, kdo sehrávají v této věci nějakou roli. Chtěli jsme tak trošičku podpořit a podnítit je také ke vzájemné spolupráci. což samozřejmě nedosáhneme jedním setkáním, jednou konferencí tohoto druhu, ale myslím, že všichni budeme souhlasit s tím, že my všichni, kdo jsme se tu sešli, jsme přesvědčeni o užitečnosti věci, Každý je připraven přispět svými zkušenostmi. A ráda bych zde vyjádřila naději, že naše dnešní a zítřejší setkání nebudou pouhé tak trochu plané proslovy, eh, byť sebe krásnější. Všichni jste experty na svůj obor A já tedy doufám, že toto cestou podpoříme networking ve všech důležitých relevantních oblastech. Proto podíváme-li se na jednotlivé bloky a panely našeho programu, uvidíme, že jde o velmi bohatou směsici. Máme zde zvyšování povědomí, eh, také ehm, odbornou přípravu, financování, různé zdroje financování, I v této oblasti potřebujeme vytvářet sítě. A zítra nás čekají vystoupení odborníků i z jiných oborů, kteří nás budou informovat například o tom, co se děje v mozku tlumočníka během práce. Myslím, že to bude opravdu velmi zajímavá prezentace pro každého, kdo vykonává tuto profesi. Dozvíme se také o nových technologiích, protože, jak již předeslal místo předseda Evropského parlamentu, nové technologie jsou nesmírně důležité pro budoucnost naší profese. Nikoli proto, že nové technologie práci odvedou za nás eh, ve střednědobém výhledu či v předvídatelné budoucnosti, jistě nepřevezmou naši roli. Nicméně jsou důležité protože my musíme určovat, jakým způsobem bude celá věc zarámována, jakým způsobem eh, bude zpravováno rozhraní mezi člověkem a strojem, tak aby nám toto rozhodnutí nevnutil někdo jiný. Zároveň je zajímavé sledovat, co nám může nabídnout svět vědy a techniky Samozřejmě technický pokrok nikdo nezastaví. A ani bychom si něco takového nepřáli, protože technologie může být naším pomocníkem. A rovněž chci vyjádřit naději, že i vysoké školy budou bedlivě sledovat technický vývoj. protože děti, které dnes vyrůstají, se jako jedno z prvních slov, eh, prvních slov eh, naučí iPhone. Dříve to bývalo hrkačka, ale dnes je to spíše iPhone. Dcera mé přítelkyně je nyní ve věku 11 měsíců a už mezi svými hračkami mal, malou obrazovku, eh, tak eh, naše generace si v takových situacích eh, připadá opravdu jako někde v dávnověku. Ale je pravda, že využívání různých přístrojů výrazně vzrůstá, zejména u nadcházející generace, generací. Chceme se dobrat syntézy mezi různými obory, různými profesemi, Eh, mezi všemi těmi, kdo mají své know-how, kdo vědí, jaké jsou požadavky. A důležité je, abychom se také důležitá rozhodnutí nenechávali, eh, nenechávali vnutit a nechávali je přijít odinut. V Evropském parlamentu máme není již dlouhodobou, dlouholetou zkušenost eh, nyní s režimem 24 jazyků. A vlastně je to více než 24. V loňském roce neproběhl ani jeden týden, aniž bychom měli zasedání, na kterém běžela také ruština. Každý druhý týden téměř nyní máme zasedání s arabštinou. Velmi často jsme museli zajišťovat také tlumočení eh, z čínštiny do čínštiny. A není to pouze proto, že se každodenně pohybujeme v režimu tolika jazyků, ale také proto, že máme různé zkušenosti, odlišnou zkušenost paní Badiu, která zde vystoupila před chvílí, vychovávala tlumočníky na univerzitě v Kluči a nyní je, nyní je šéfkou rumunského oddělení na DG INTE v Evropském parlamentu. Zítra si vyslechneme paní Zaru, eh, která pojedná téma technologií. Opravdu máme zde mnoho odborníků na věc a všichni budou hovořit o právě té záležitosti, která je tak blízká našemu srdci. Kromě externích odborníků zde vystoupí také eh, kolegové, mý pracovníci. Byl zde zmiňován indický parlament a jeho vícejazyčnost. My jsme tento parlament navštívili a ptali se nás tam, eh, jak aby mohli zlepšit eh, organizaci tlumočení, chtěli se poučit z naší zkušenosti. A mnohokrát jsme také vysílali naše pracovníky do panafrického eh, parlamentu v Jižní Africe eh, za podobným účelem, abychom se podělili o zkušenost organizací tlumočení v Evropském parlamentu. Také jsme zde slyšeli, že něco velmi podobného probíhá i ve světě překladu. Není to pouze monopol tlumočníků. Naše know-how, které jsme v parlamentu nabili v průběhu let, eh, představuje obrovský zdroj. A myslím si, že by bylo škoda, kdybychom, eh, kdybychom si toto know-how schovávali pro sebe. Tlumočení je profese, která se neomezuje na konkrétní místo, konkrétní lokalitu, Samozřejmě eh, všichni z nás eh, pracujeme, pracujeme se stejným okruhem tlumočníků freelance, eh, Rada Evropy čerpá také z tohoto okruhu tlumočníků, jinde to bude Evropský patentový úřad a podobně. Naši lidé také pracují pro OSN v Ženevě či dokonce v New Yorku. Je to tedy profese, kterou je nemožné nějak přesně ohraničit, nebo se na ně dívat pouze úzce z hlediska jediné instituce či jediného orgánu. A myslím si, že je naprosto pravda, řekneme-li, že chybí kvalifikování tlumočníci, chybí pro zajišťování potřeb všech institucí. Tím spíše, že instituce tedy jak se spolu navzájem konkurují o tlumočníky, eh, kteří pokrývají potřebné jazyky. Každý se snaží získat pro sebe, koho může, ale toto asi není optimální, optimální cesta vpřed. Myslím, že bychom měli rozšířit své obzory. A jsem velmi ráda, když se rozhlédnu zde po sále a vidím všechny účastníky, že mezi nimi jsou i zástupci AIKu a předseda organizace AIK, což je organizace, která právě má obrovské zkušenosti v této věci. Jsou zde také zástupci tedy freelanců tedy. To je také důkaz eh, naší snahy rozšířit obzory. A myslím si, že my máme co nabídnout. Můžeme nabídnout eh, hlubší spolupráci se všemi eh, tlumočnickými službami, které si něco takového přejí, a také s vysokými školami. Jak toho dosáhnout, jak to implementovat? Prostřednictvím ambiciozního programu, který by se odvíjel jinou cestou, než bylo v minulosti zvykem. Vydali jsme se cestou videokonferencí. To, my jsme v tomto smyslu už eh, se provedli hm, jaké pokusy se dvěma či třemi eh, školami. <clears throat> Eh, nicméně nám teď třeba o to, aby náš parlament byl propojen, řekněme, s jednou nebo se dvěma školami a třeba ještě s nějakou další mezinárodní organizací, tak aby to vyhodnocení eh, prováděly dvě nezávislé instituce. Já vím, že to je velmi ambiciozní program a je to možné, protože my máme právě tu důležitou podporu ze strany institucí, za kterou jsem vděčná. Já pevně věřím, že všichni, ať už jsme z akademické oblasti, nebo eh, ať pocházíme tedy z toho světa služeb, eh, všechny nás to zajímá a inspirují nás de facto ty též cíle. Je to profese, která je dnes globální a tudíž i naše reakce na výzvy musí být holistické. A to znamená, že je třeba, aby byly konzistentní a e, právě to dnešní setkání je první svého druhu a já vám všem děkuji za to, že jste přišli a že jste toto umožnili. Thank you very much, Olga. Děkuji vám, Olgo. Moc krásně jste popsala tento panel, který, jak doufáme, bude vysoce interaktivní. Když jsme se připravovali na tento den, doufali jsme, že právě v této době je dobré, abyste měli možnost si promluvit o těch nejdůležitějších problémech, které máte. A právě to určitě eh, měl na mysli také Evropský parlament, který nás tak laskavě pozval k této jedinečné akci. Tak eh, já bych eh, nyní ráda, aby tady zaznělo několik drobných poznámek a poté dáme co nejvíce prostoru Eh, interaktivní výměně otázek a myšlenek. Takže eh, pustíme se do toho. Eh, dám slovo panu místopředsedovi Martinezové. A jak říkal Stefan Lofes, budeme hovořit o stavění mostu mezi kulturami, což je vlastně to, eh, co dělají tlumočníci. Nevím, jestli jste četli knihu Emmy Bomre, která je eh, americkou autorkou. Eh, ona o tom, na tu knihu nazvala Mateřství druhé nejstarší, druhá nejstarší profese. Víte, která je ta první, že? Ta první to je samozřejmě tlumočení. A čtvrtá muzika. No a o tom bychom se teď měli bavit, o tom, jak někoho vzdělávat v této profesi a jak to činit co nejlepším způsobem. Další věc, která tady zasněla od pana eh, Lopeze, eh, byl mm, tedy to příměr eh, akvárium a ryby, čili jak tedy najít ty správné rybičky do akvária. Když, samozřejmě, to jsou, to jsou vlastně takové ty suroviny, ze kterých se dělá tato profese a bez toho nic neuděláme. Nicméně, podívejte se na tento eh, dokument. Máte kopii každý ve, svém, ve své složce. Eh, hints, to jsou eh, šéfové tlumočnického oddělení po světě. Ano, to existuje už sedm let. A de facto eh, jedním z témat, kterým se HINS zabývají, vždycky otázka příští generace. To znamená, jak si vyškolit nástupce. Máte celý ten dokument ve čtyřech jazycích, eh, na konci jsou podpisy. A když se na to podíváte, tak eh, to vám vlastně dá takovou nějakou představu o tom, jaký druh pomoci bychom potřebovali od univerzit a akademického Eh, akademického světa. Tlumočení, to je věda a umění zároveň. A ta akademická sféra, to je právě ta věda. A na nás je, abychom našli hodnotu v té praxi i v teorii. A podobně jako v medicíně nebo v právu je naší prací to, abychom se pokusili s vámi pracovat tak, abychom mohli kombinovat síly v jakousi mm, formu učňovství, tedy takovou formu, která nám dá tu kvalitu, kterou potřebujeme a která nám tolik schází. Kolegové budou hovořit o problém, eh, problému nacházení finančně schopných programů, čili tady, tady zazní. A další tedy myšlenka, která bude nad rámec tedy technologií a podobně. <coughs> Jak o tom hovořila paní komisařka Vasiliu, která říkala, že technika nemůže eh, ani nahradit tlumočníky, ani udělat z dobrých, ze špatných čelu dobré, či to též v případě tlumočníků. Prostě je třeba najít někoho, kdo nejenom dokáže přemostovat kultury, jak říkal pan López, ale, a nad tím se zamysleme, musí to být někdo, kdo umí také pracovat s myšlenkami, kdo umí lidi učit myšlení. Také hledáme lidi, kteří kromě těch jazyků musí umět výborným způsobem hovořit ve své mateřtině a to je mimořádně těžké v dnešním světě. To asi budete se mnou souhlasit. Taky musí to být člověk, který je schopný veřejně hovořit simultánně i konsekutivně, musí být schopen propojovat si v hlavě obrovské množství informací a musí mít tedy jaksi institucionální paměť, což je tak trošku, tak trošku ehm, zácnost. Ano, prostě všechny ty příměry mají ukázat, že najít dobrého tlumočníka je těžká věc. No a teď dávám slovo Sally Bailey. Je eh, vais m'exprimer en... Já budu hovořit ve francouzštině. Olga Kosmidu eh, už eh, nám dala určitou výzvu a měli bychom ji všichni uchopit. A to znamená posílit naši spolupráci a pracovat v sítích. Řekla bych, že velké nebezpečí, eh, pardon, veli tím úkolem pro to, abychom vytvářeli tyto sítě, je důvěra. Důvěra je mm, nejdůležitější Eh, mezi všemi oblastmi spolupráce, mezi šéfy mezinárodních organizací, mezi náborovými organizacemi, kteří nabírají tlumočníci, tlumočníky, to je právě důvěra a e, já se nedomnívám, že vy byste mohli dělat mou práci, která dodává mezinárodním organizacím kvalifikované tlumočníky za mimořádně obtížných situací, ale zase nemohou zavořit za vás, protože vy zase vzděláváte tlumočníci, každý má tedy jiné pole působnosti. Ale přesto já musím říct, že já vás absolutně potřebovali, abyste mi dodávali materiál, který potřebuji pro mou práci a vy máte uh, zase zapotřebí mě, aby produkty, které vy vyrobíte, pakliže si smím dovolit eh, to takto říci, vždyť jsme tu všichni vlastně ze stejného světa, potřebujete mě, abych já vaše produkty mohla umístit na trhu eh, když vy mi nedodáte, nedodáte kvalitní tlumočníky, nemohu já uh, uspokojit zase mé zákazníky. To znamená, že tato důvěra je nezbytná. Dlouhou dobu jsme byli normativní organizací, vyráběli jsme 200 umluv za 40 let a to všechno bylo s cílem nabírat tlumočníky kde byly, v zemích, kde byly vynikající tlumočnické školy. A měli jsme tedy kvalitu na trhu zaručenou, ale proto, že se vlastně zesílily také činnosti Rady Evropy. Stali jsme se technickou organizací, která musela také zabezpečit, aby normy byly korektně aplikovány v členských státech a to znamená, že zase bylo zapotřebí, aby například anglo-francouzský tlumočník také tlumočil konzekutivně s oficiálními jazyky, což je francouzština a naše členské státy. A proto jsem začala operovat na úplně odlišném trhu, eh, na trhu, kde jsem neměla reputované tedy školy tlumočnické s dobrou pověstí a kde jsem musela založit svou spolupráci na důvěře k těmto jednotlivým školám. A tam vlastně vy jako zástupci škol, které jsou možná méně známé, které mají možná méně zkušeností, Eh, kde tedy jste měli velice těžkou, těžkou úlohu a já jsem skutečně také se musela naučit tuto důvěru mít, ale pravdou je, že zásadní věc jsou studenti není mož, a učitele není možné vyučovat prostředí natolik expertní, když člověk sám nikdy nesedl k mikrofonu a necítil eh, ten adrenalin, když zapne mikrofon, vyžaduje to prostě absolutní mobilizaci, koncentrací a síly, abyste vůbec byli schopni to také vyučovat. Eh, ty školy, eh, které znám, mi nestačily k tomu, abych mohla uspokojit potřeby pro to dodávat tlumočníky všude, kam je zapotřebí. E, je také důležité, aby školy se nebály nedát diplom tomu, kdo nemá dostatečnou kvalitu. Kvantita v tomto případě nesmí hrát absolutně žádnou roli. Pro mě zárukou že ti, eh, kteří nesou na svých vizitkách <clears throat> vizitku vaší školy, musí mít skvělou kvalitu. Ale proto je třeba, abyste nedávali diplom, pakliže si to tlumočník nezaslouží. A ráda bych teď řekla ještě jednu věc, která je možná trochu odlišná od toho, co jste slyšeli. Hovořilo se tady o tom, že chybí stále více tlumočníků. No, je pravda, že to je určitá výzva, ale absolutně v žádném okamžiku nesmí nezbytnost mít víc tlumočníků podlehnout snaze povolit v kvalitě. Nikdy. A já, protože vlastně jsem daleko menší organizace než je Evropská unie, která není tak důležitá, ale která potřebuje interprety a která skutečně má veliký nedostatek právě proto, že už nedostatek tlumočníků má Evropská unie, to znamená, že nám ubírá právě také kandidáty či lidi a naopak ještě rozšiřováním Evropské unie ubírá i možnost rekrutovat z jiných jazyků, to znamená Evropská unie nám sebere všechny tlumočníky z trhu. A buď tedy je potom rekrutujeme v jejich domiculu, tedy v městu, z něhož, v místě, z něhož pocházejí, anebo e, rekrutujeme ty, kteří mají domicil v Bruselu. Ale my potřebujeme tlumočníky v těch konkrétních zemích. A tudíž je třeba jistě produkovat eh, kvalitní tlumočníky, ale je třeba také aby byli určitý, určití tlumočníci, kteří zesto, zůstanou v těch svých respektivních zemích. To je důležité pro mou organizaci. A stále se vracíme ke stále stejné otázce a to je otázka důvěry. To je vlastně eh, to zásadní poselství, které jsem vám chtěla dát a dám slovo Claire, která bude hovořit o něčem jiném. Actually, I don't have other... well, I don't have something... Eh, já vlastně hm, nemám eh, něco vysloveně jiného, co bych chtěla říct. Já naprosto souhlasím s tím, co zde zasnělo. Bylo eh, zajímavé poslouchat to, jak se mění jazyková dynamika v Radě Evropy. A že se to provuje také v relativním zastoupení jednotlivých jazyků. A v OECD to bude stejně. Rada Evropy má dva oficiální jazyky. Francii, eh, franštinu a angličtinu a vypadá to jako by eh, mnohojazyčnost z Rady Evropy mizela a eh, že tam prostě to tlumočení zůstalo jako jakýsi fíkový list. Nicméně my teď vidíme velké, velké pohyby protože máme tady ten eh, eh, angloamerický model a trošku se bouřící malý francouzský model, eh, protože teď vlastně máme složitější vztahy, větší propojenost globalizaci, změnu v relativním zastoupení jednotlivých jazyků, takže po nás se žádá čím dál tím více, abychom také rekrutovali ruštinu, španělštinu, ale také arabštinu, čínštinu, japonštinu, italštinu a také němčinu, ale ačkoliv ne mnoho němčiny. Čili ta dynamika se mění. V OECD se domníváme, že velmi důležité je sehrávat aktivní roli v integraci čerstvých absolventů. Důvodu je více, samozřejmě v nich je budoucnost tlumočníků, tlumočení a také jsou většinou vynikajícími tlumočníky, protože se důkladně připravují, činí to svědomitě, eh, jsou nadšení a prostě jsou nadšení z těch schůzí, mají z nich radost. Což není vždycky stejné. Čili my bychom vždycky Eh, chtěli, a dneska to máme tak, že z těch 16 tlumočníků, které máme, 12 eh, eh, pravidelně navštěvuje nebo účastní se zkušebních komisí v různých školách v Paříži. Pomáhají studentům získání praxe a pomáhají přímo v jejich vzdělávání já jsem možná trošku pesimističtější než tady. Já eh, ty eh, čerstvé absolventy eh, raději si nejdříve vyzkouším jinde, než je pustím do kabiny. Takže je to prostě tak, že je posadíme tady do němé kabiny, já jim naslouchám a pak jim dám zpětnou vazbu. Samozřejmě eh, mnozí z nich jsou vynikající, ale mnozí také ne. Někteří prostě nedozráli pro tu profesi. A to je pro ně velký problém, protože eh, musí mm, nějakým způsobem přemustit eh, tu, ten okamžik opuštění školy a mm, nějaké, nějaké praxe. Samozřejmě my jim v tom přemostování tak trošku můžeme pomoci. Když jsem řekla, že možná ještě nedozráli, tak to znamená, že možná eh, jim chybí jaksi taková ta eh, plynulost technická, možná, že mají problémy se s eh, chápáním, srozuměním určitým, nářečím a podobně. E, prostě musí na sobě ještě pracovat. A pak jsou ještě někteří, kteří nikdy nedozrají, protože jim chybí ty základní schopnosti. Prostě jde o to, aby byli schopni obsah předat určitému publiku. Já si myslím, že některé programy e, kladou Eh, eh, příliš mnoho příliš mnoho, mnoho příliš velký eh, důraz třeba na technické záležitosti, slovní zásobu a tak dále, ale nerozvíjí základní schopnosti. A pokud to v nich někdo nerozvine, protože nemají, tak prostě ty tlumočníci nebudou. Oni si můžou zlepšovat znalosti jazyku, mohou si zlepšovat svoji svoji, řekněme, eh, sebevědomí a tak dále, ale prostě to není dostatečně dobré. Čili my určitě velice rádi spolupracujeme s čestými absolventy, proč ne, ale jsou tady tyto věci. Děkuji. I hope this gives you some food for thought, so... Tak já předpokládám, že tady máte o čem přemýšlet. Eh, naši tlumočníci končí v 18.30. Já doufám, že budou moci zůstat pár minut, minut navíc. A já nyní eh, prosím o vaše dotazy a komentáře. A pro... Ano, a představte se. Harry Day, eh, Shanghai, vypadl mikrofon. Tak já se pokusím eh, položit otázku v číštině a pokusím se tedy spolehat na kolegy ve francouzské a anglické kabině, že mě přeloží. Eh, naše univerzita od eh, samého začátku vyškolila vyškolila školí konferenční tlumočníky už asi 8 let. Samozřejmě eh, jsou to, je to na mezinárodní úrovni, poněvadž eh, to tak musí být, poněvadž eh, oni samozřejmě musí mít také schválení u Spojených národů. Já bych se chtěl zeptat, jelikož jsou to čínští občané a někteří z nich by velice rádi pracovali taky v Evropské komisi, v Evropském parlamentu eh, jako zaměstnanci. Než tedy Evropská komise a, eh, a eh, parlament učiní z čínštiny jeden z oficiálních jazyků, no tak samozřejmě to mohou eh, praktikovat pouze na freelance bázi. A hm, samozřejmě eh, jim se těžko předstírá, že mají domicil v Bruselu. A hm, oni hm, tady samozřejmě, eh, tady nemůžeme spolehat na to, Eh, že by jim také Evropská komise proplácela letenky v business třídě, aby mohli tedy z domova dojíždět sem. Nicméně pravda je, že eh, by skutečně mohli, tedy eh, mohli tito kvalifikovaní tlumočníci přijíždět sem a pracovat pro ně. A já eh, samozřejmě dnes to tedy z těch rozpočtových důvodů není možné. Mě by skutečně zajímalo, jestli by bylo možné to nějakým způsobem zařídit a e, dát těmto lidem speciální víza, abyste mohli studovat a pracovat e, na volné noze. Uh, Já teď e, se zeptám někoho z Evropského parlamentu nebo komise, možná pan Jiménez Marín. A, a prosím, co nejstručněji. Eh, Dobře, takže za prvé, Harry, skutečně existuje pravidla, podle níž nemohou být dva domicily pro dva simultánní jazyky jako A, ale je naprosto možné, aby čínský tlumočník studoval který si prostuduje dobře trh v Číně i v Evropě a rozhodne se vybrat si třeba na 6 měsíců domicil v Evropě, aby se věnoval během těchto 6 měsíců práci především pro instituce, které mají sídlo v Evropě a ty další, těch dalších 6 měsíců může pracovat v Číně a může mít čínský domicil. To není žádné vyvlékání se z nějakých předpisů, protože je celá řada eh, tlumočníků na volné noze, kteří to tak činí a jistě to dělají i tlumočníci, kteří tlumočí pro USN. Proč? Protože chtějí kombinovat eh, část práce se soukromým trhem a částečně pracovat pro mezinárodní instituce. A tímto způsobem pracujeme i my. Podle pravidel, které máme, máme umluvu s eh, tlumočníky na volné noze, tlumočníky, kteří přicházejí z jiných míst, které není Brusel, jim platíme letenku a mají právo na letenku za určitých podmínek. E, nemůžeme e, rozhodně se účastnit nějaké nelegální soutěže, abychom se snažili nabírat tlumočníky za jiných podmínek. Děkuji mnohokrát. Gracias, Juan Carlos. Děkuji ti, Juan Carlos. Otázka tady vzadu. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem Lido Skavranský, člen AIKu, tlumočník a školitel tlumočníků z Poznaně z Polska. Budu hovořit polsky. Rád bych navázal na slova Olgy Kosmiru a dalších. to, co jsme slyšeli, je velmi důležité. Týká se to nás tlumočníků, ale také rektorů a vedoucích eh, tlumočnických služeb, eh, tedy všech, kdo se účastní této konference. Rád bych se s vámi podělil o jednu pravdu, která se může zdát eh, triviální. Jedna věc je, kdo má školit, připravovat budoucí tlumočníky. Mělo být o aktivní tlumočníky z praxe, kteří mají pedagogickou zkušenost. A kdo by tlumočníky proškolovat neměl, někdy se to však stává ve střední Evropě, lidé, kteří sami tlumočníci nejsou, by ani tlumočníky neměli připravovat na vysokých školách. To znamená, ti, kdo mají vystudovanou filologii například, mohou učit velmi dobře rakouskou literaturu, ale někdy zároveň vyučují tlumočení a taková situace by být neměla. Já bych na vás tady rád eh, určitým způsobem apeloval. V uplynulých 21 letech jsem vedl tlumočnickou a překladatelskou školu v Poznani. Eh, jsem odpovědný rektorovi Poznaňské univerzity. Rád bych zde apeloval na rektory, na přítomné rektory či eh, ředitele tlumočnických škol, protože protože někdo mi jednou řekl, že eh, tlumočení vlastně je dovednost, která nemá až tolik společného pouze s jazykou znalostí. Děkuji. Takže poprosím Olgu Kosmiru a potom ještě Claire Donovan, aby doplnila. Myslím, že už jsem to řekla ve svém vystoupení. Změnili jsme eh, deklarace prohlášení HINS, všichni to máte ve svých složkách, já bych vás poprosila, abyste si to přečetli. Myslím, že jsem to již řekla ve svém vystoupení, že to nejsou filologové či učitele jazyka, eh, kdo jsou vhodnými učiteli tlumočení. Je to věc, která mě zaráží a je mi z ní smutno, že žádného rektora by nenapadlo, aby někoho, kdo není lékař, vyučoval na medicíně. Nikdy by žádného rektora nenapadlo, aby umožnil někomu, eh, kdo není sám právník, aby vyučoval právo. A já nechápu, jaká magie zařídí to, že, se může, že si může rektor myslet, že kterýkoliv filolog může vyučovat tlumočení. Deklarace Hinz v této věci hovoří jasně a parlament zaujímá, ješ, zaujímá ještě tvrdší postoj. Spolupracujeme jedině s těmi vzdělávacími pracovišti, která nejenom zaměstnávají pouze tlumočníky, jakožto učitelé tlumočení, ale navíc musí jít o tlumočníky akreditované u nějaké velké mezinárodní organizace či instituce. E, také pokud je o doktoráty, musím říci, že mezi profesionálními tlumočníky je jich jen velmi málo, spočetli bychom je na prstech jedné ruky, dva, tři z nich tu dnes máme, kteří mají doktorát, takže eh, žádám, aby rektoři nepožadovali doktorát jako předpoklad eh, pro eh, místo vysokoškolského učitele, protože mezi profesionálními tlumočníky se mnou takových nenajde. A dále, aby se po učitelích tlumočení nežádalo, aby přestali svoji profesní činností aby tady, protože vyučují, již nemohli tlumočit. Žádný lékař by na to nepřistoupil, protože by učil a nevěděl eh, a neznal přitom nejnovější lékařské postupy. Proč je možné stanovit, že tlumočník bude odpojen o své profese a bude, a bude, a bude ji vyučovat? Eh, opravdu jde o aberaci v uvažování rektorů. A proto také jsme sem přizvali vysokoškolské orgány, abychom jim naznačili, že, že pověsti své vysoké školy vůbec neprospívají, když aplikují tyto postupy. Je nesmírně důležité, aby někdo, kdo učí tlumočení, byl sám tlumočník a aby nadále svoji profesi vykonával. Děkuji. Ano, já naváži, eh, budu tak trošku eh, opakovat slova Olgy, ale eh, řekl jste, že prostě věc by se měla mít tak, že tlumočení bude učit jedině aktivní tlumočník. Ovšem problém je v tom, že vlastně nemáme žádnou definici tlumočníka. A Evropský parlament tedy má eh, zpřísněnou definici, což samozřejmě může být sporné, ale samozřejmě kdokoliv může tvrdit, že tlumočník pokud čas od času trochu tlumočí. A to je věc, na kterou narážím velmi často na nejrůznějších místech světa, které jsem navštívila, že tedy učitelé jazyka eh, občas také tlumočí a pak tedy řeknou, že jsou Eh, také tlumočníci. Nejde tedy pouze o to, aby to byly tlumočníci, ale aby to byly dobří tlumočníci, kteří mohou předat eh, dobré tlumočnické dovednosti a návyky. Já chápu, že může být trošičku sporné, zda ve všech případech bychom eh, měli vyžadovat, že učitelé tlumočení musí být akreditováni o mezinárodní instituce, protože na některých trzích možná jsou tyto možnosti omezené, ten daný jazyk se proto možná až tolik nehodí, ale eh, musí existovat nějaký základ. Například členství v AIKu eh, by také eh, nám mohlo ujasnit představu, o koho jde. Takže vy jakožto školitele a my jakožto strana poptávající neseme obrovskou odpovědnost v oblasti vícejazyčnosti. Pan Lopez zde řekl, že lidé musí mít v tlumočníky důvěru. Musím důvěřovat, jinak by nevložili do tlumočníkových rukou své sdělení. A to vzniká dlouhodobě. Často nabíráme tlumočníky, kteří jsou levnější, kteří bydlí blíže ehm, a tak dále. Ale pokud vyškolíte lidi dáte jim diplom a přitom oni nedisponují potřebnými dovednostmi, tak potom si podřezáváme pod sebou větev a vícejazyčnosti prokazujeme medvědí službu. Barbara, prosím. A jak mi říkají, musí jít už o poslední dotaz. Já nemám dotaz, spíše stručnou poznámku, protože hovoříme o standardech a já bych jenom ráda oznámila, že MC vypracoval, eh, vypracoval nový dokument pro eh, zajišťování kvality pro všechny tlumočnické programy a možná bychom také mohli s velkou radostí oznámit, že nové konsorcium MC eh, je ode dneška otevřeno k podpisu. a tyto dokumenty se objeví na webových stránkách a mohou být konzultovány tady, nebo mohou si je tam nalézt různé vysoké školy. A mnoho, mnohé z toho, co zde zaznělo, je obsaženo v našem dokumentu pro zajišťování jakosti, tak jsem to jenom chtěla zde zmínit. Děkuji vám všem. Poprosím o velký potlesk pro naše tlumočníky. let's proceed for our cocktails. A nyní pojďme všichni na koktejl. Ještě organizační poznámečka, dovolte ještě vteřinku. Především děkuji Pesi a všem penalistům. Eh, teď jdeme na koktejl a večeři dolů. Eh, naši pomocníci vás doprovodí. Ti, kteří se nebudou účastnit, tak pro ty říkám v 9.30 zítra ráno eh, budeme pokračovat bez akademické čtvrthodinky. Eh, bezpečnostní kontrola nám tady obvykle generuje fronty, takže by bylo dobré, eh, kdybyste tedy přišli včas. Máte tedy Eh, badže, vemte si je sebou a já tedy eh, doufám, že ráno tedy přijdou tlumočníci také včas, ačkoliv ta, ten první bod bude o tom, jak skvěle umí tlumočit také stroje. Děkuji.